Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte... Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych opět zahájil naše jednání. Budeme pokračovat. Zahajujeme dánské předsednictví, máme pozvánek pány ministry. Včera jsme tu měli eh, ministr ministrině pro zemědělství, rybolov a potom ministra pro eh, klimatické záležitosti. A dneska přihla, přivítáme paní Piju Olsen Dyrovou, která je dánskou úřadující ministriní zdravotnictví. Eh, paní eh, ministrině se stala bohužel matkou, tedy stala se matkou, což je dobře, ale bohužel nemůže být tady, takže bude zastoupena. Za to se omlouváme. A já bych rád předal hned slovo paní kolegyně, kolegyně tak, aby nám řekla, co nás může čekat během dánského předsednictví. Následně budeme mít možnost vést o tom diskuzi. Nejprve 10-15 minut budete hovořit vy a následně budou mít kolegové možnost položit otázky eh, v jednom nebo ve dvou kolech. Záleží na tom, kolik dotazů z toho vyplyne. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pan, pane předsedo. Pane předsedo, jsem ráda, že jsem dnes eh, s vámi a že vám mohu eh, představit program dánského předsednictví v oblasti zdravotnictví. Před nedávnou dobou jsem eh, se účastnila zahajování dánského předsednictví v Kodani. Jiří, Jiří Buzek, tehdejší předseda Evropského parlamentu, byl taktéž přítomen a řekl, že eh, tedy najdeme v Evropském parlamentu přátelé. Já jsem eh, byla ráda, že jsem to slyšela a nelze o tom pochybovat. Eh, jsem mezi přáteli i dnes a velmi se těším na náš vzájemný dialog o zdravotnické politice v rámci Evropské unie. Já jsem tedy nová ministrině, úřadující ministrině pro zdravotnictví a budu dělat všechno pro to, abychom měli spolu navzájem dobrý dialog. Budeme čelit eh, velkým úkolům, budeme v radě jednat o velmi důležitých tématech, které přijdou z komise. To znamená, že jsme velmi rádi, že máme ve vás v parlamentu eh, velkou podporu a pomoc a že společně dosáhneme výsledků, které budou ku prospěchu evropských občanů. Eh, dánské předsednictví by bylo rádo, kdybychom dosáhli v oblasti zdravotnictví velkých úspěchů. Máme tady tři základní věci, na které bychom se chtěli soustředit. Jsou tu totiž tři oblasti, eh, kde můžeme zapříčinit velké změny pro evropské občany, pro 500 milionů evropských občanů. Eh, smart Health, Better Lives, to znamená inteligentní zdravotnictví, lepší život. Eh, to je to první heslo, které máme na srdci, protože zdravotnictví nemůžeme eh, nahlížet pouze jako ekonomickou zátěž pro evropské společnosti, protože za zdravotnictví je zároveň jedním z nejdůležitějších katalyzátorů pro inovace v Evropě. Inovace zdravotnictví musí být posílena, pokud chceme překonat ekonomickou krizi. Demografická změna ehm, je taktéž velmi důležitým faktorem, který musíme brát v úvahu a musíme udržet úroveň zdravotnictví na velmi vysoké úrovni, což bude ku prospěchu eh, všech. Evropa musí podporovat inovace ve, v oblasti zdravotnictví, aby si udržela vůdčí roli. Dánsko by se rádo soustředilo na to, jak můžeme zlepšit eh, rámec pro tyto inovace eh, v Evropě. Chceme tedy vytvořit rámec, to znamená eh, legislativu, management, zprávu, zdravotnictví, tak, aby to všechno napomáhalo inovacím. A to se tedy týká především legislativy musíme také zahrnout do používání inovací pacienty. Bude totiž velmi dobré, když naši občané budou zahrnuti do celého inovačního procesu. Rádi bychom zahájili jednání o směrnici o lékařském vybavení a bude potřeba vytvořit rovnováhu mezi pacienty na straně jedné a mezi dostatečným rámcem pro inovace na straně druhé. Během neformální rady ministrů eh, eh, zdravotnictví. S, 23. Mm, eh, ledna jsme také řešili důležité věci a budeme řešit také e-health na setkání v květnu v Kodani. To znamená, že zdravotnictví nepochybně je prioritou dánského předsednictví, mimo jiné i téma chronických chorob, protože to je jedna z největších výzev v Evropě, jeden z největších úkolů. Lidé v Evropě se dožívají vyššího věku ale často s jednou či více chronickými chorobami. Náš přístup k chronickým chorobám je e, všeobecný. To znamená, že se snažíme soustředit na všechny typy chronických chorob. Máme tu e, diabetes, cukrovku, která je takovým modelovým příkladem chronických chorob a snažíme se k ní přistupovat integrálním způsobem. Je tedy důležité se podívat na to, jak přistupujeme k diabetes a jak můžeme eh, tento přístup eh, aplikovat i na eh, jiné choroby. Budeme se soustředit i na pacienty. Péče o pacienty totiž musí být založena na myšlence, že lidé s chronickými chorobami musí dostat příležitost vést aktivní běžný život a musíme jim eh, k tomu poskytnout podmínky. Chtěli bychom tedy eh, zlepšit práva pacientů, to je další naše priorita. Pacient s chronickou chorobou by měl být co možná nejvíce schopen se starat sám o sebe. To je náš cíl. Třetí prioritou je uh, boj proti rezistenci vůči antibiotikům. To je přeshraniční problém a vyžaduje mezinárodní spolupráci, nejen v Evropě, ale v celém světě. Zároveň je potřeba, aby navzájem spolupracovaly evropské instituce. A jsem ráda, jak, že jak Evropský parlament, tak Evropská komise se na toto téma intenzivně soustředí. My, co by rada, chceme do našeho eh, rozhodování zahrnout také eh, příspěvky Evropského parlamentu října. Eh, dánské předsednictví chce v tomto ohledu sladit tu oblast veterinární a oblast humánní medicíny, tak abychom odolnost vůči antibiotikům řešili komplexně. Rezistence vůči antibiotikům musí být ještě více naší prioritou a v Evropské unii musíme používat antibiotika pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Za třetí, musíme se zlepšit v monitoringu používání antibiotik a, v rezisten- a monitoringu rezistence eh, vůči antibiotiku. Musíme pečlivě kontrolovat, jak se antibiotika používají a zda fungují nebo ne. 14. Eh, 15. března budeme mít v Kodani konferenci právě o antibiotikách. Na této konferenci se sejdou odborníci jak z veterinární, tak z lidské humánní medicíny a budou navzájem diskutovat nejen o těch úkolech, které jsou před námi, ale především také o řešeních. Eh, bude tam také eh, dánská ministrině pro eh, potraviny. Budeme se tedy snažit přijmout závěry rady a budeme žádat o politickou podporu. tak abychom pokročili v boji proti rezistenci vůči antibiotikům. Jak už jsem řekla, ráda bychom, rádi bychom v radě zahájili jednání s komisí na několika důležitých polích program pro zdravotnictví, eh, který navrhla komise a který je tedy akčním plánem pro nejbližší období, je velmi důležitým eh, dokumentem, protože označuje zdravotnictví za katalyzátor růstu. Navzdory omezeným zdrojům musíme zajistit, že evropští občané budou mít přístup ke kvalitním zdravotnickým službám. Samozřejmě, že se budeme snažit zaměřit na inovace, udržitelnost v oblasti sektoru celého zdravotnictví, tím, že budeme vytvářet efektivnější nové metody v boji proti chorobám, v boji za lepší zdraví. Samozřejmě, že budeme věnovat úsilí i různým rizikům v této oblasti, ze, z nejrůznějších oblastí. Na schůzce rady 2. prosince, ještě pod polským předsednictvím, došlo k první výměně názoru ohledně tohoto programu s panem komisařem Dalem. Naším záměrem je, zaměř, je věnovat pozornost především k oblastem s vysokou přidanou evropskou hodnotou. Dále se chceme zaměřit na zdraví a zdravotnictví jakožto katalyzátor růstu. Zdraví je samo o sobě nesmírně důležitou hodnotou. Za dánské předsednictví doufáme, že dojde k pokroku i v jednáních následujících šesti měsících v různých jiných oblastech. IPCO, rada, která nás čeká v červnu, by měla přinést rovněž tyto výsledky. Uvidíme. Práce pouze byla zahájena v této oblasti. Chceme vést jednání týkající se všech aspektů tohoto programu. Samozřejmě, že budeme aktivně jednat i s Evropským parlamentem, s předsedou Evropského parlamentu, tak, aby se nám povedlo dosáhnout dohody v prvním čtení. Doufám, že se nám povede nastavit kvalitní, dynamickou spolupráci, tak, abychom dosáhli kvalitních výsledků. Dalším návrhem ze strany komise jsou aktivity, které se týkají rizik přeshraničního charakteru v oblasti zdravotnictví. Toto je jedna z našich priorit. Naším cílem je rozhodnout o hlavních bodech v této oblasti pro předsednictví ještě před ukončením našeho eh, předsednictví. Samozřejmě, že jsou to především nakažlivé choroby, které neznají hranic. Chceme posílit eh, úroveň našeho zdravotnictví chceme bojovat eh, mm, na preventivní eh, bázi, ale i eh, aktivně proti těmto nemocem. Komise se snaží v tomto ohledu reagovat budeme se snažit samozřejmě posílit svou práci s komisí, s parlamentem v tomto směru. Ráda zatím nedospěla k nějakému společnému stanovisku ohledně tohoto návrhu Evropské komise. Ovšem, samozřejmě všichni chceme, aby naši občané byli co nejlépe chráněni proti přeshraničním zdravotnickým rizikům. Důležité je, že tento návrh již máme k dispozici, že je na stole a práce může být zahájena. Těšíme se na konstruktivní spolupráci i s vaším výborem Evropského parlamentu na tomto poli v oblasti medicínský záležitostí, léčiv, máme zde návrh ohledně farmaceutického monitoringu, který připravila Evropská komise v říjnu loňského roku. Představovala to součas takového širšího návrhu pro léčiva. Ovšem můžeme se mu věnovat i samostatně. Máme zde konkrétní administrativní pravidla, pokud je o farmaceutický monitoring, který, která byla přijatá v roce 2010 Evropským parlamentem. Je zde samozřejmě jsou zde zásadní určité změny, kterých ale není moc, eh, farmaceutická bezpečnost, lepší eh, péče zdravotnická. Dále je to nemožnost stažení určitého léčiva z trhu bez odůvodnění. Rozhodnutí v tomto směru na radě ještě nepadla, ovšem čekáme, očekáváme, že tato rozhodnutí a výsledky budou k dispozici v brzké budoucnosti. Poté zahájíme jednání s Evropským parlamentem a s vaším výborem. Čili doufáme, že se nám povede dokončit tato jednání v prvním čtení s Evropským parlamentem ještě v rámci našeho předsednictví. Doufáme, že váš výbor rovněž je ochoten pracovat velice rychle na tomto poli. Před rokem jsme schválili přísnější pravidla v oblasti farmaceutického dohledu, monitoringu a v tom bychom chtěli pokračovat. Dále je to poskytování informací našim pacientům, to znamená na, ten takzvaný návrh informací pro pacienty. Na radě panuje veliká skepse, jsou zde i určité ústavní problémy v některých konkrétních zemích, pokud jde o nějakou posílenou kontrolu v tomto ohledu, která je považována trochu za cenzuru v některých zemích. To znamená, že je to v konfliktu, v rozporu s jejich ústavou. Ovšem, my se snažíme překonat um, tyto řekněme, trochu negativní postoje, dosáhnout společného stanoviska, tak abychom mohli pokročit i na tomto poli. Dánské předsednictví předpokládá zahájení rozhovoru s Evropským parlamentem na toto téma, které by mohlo přinést nějaká řešení v boji proti výzvám. Návrh Evropské komise ohledně revidovaných opatření pro transparentnost na poli léčiv to znamená, že farmaceutické firmy už nebudou mít takové široké pole působnosti a že naši občané budou mít širší přístup k informacím. Bohužel tato směrnice nebyla novelizována od roku 84. My se domníváme, že novelizace je potřebná, že by se nám to mohlo povést ještě letos na jaře dále novelizace eh, pravidel, která se, tý, která se dotýká zdravotnického materiálu, zařízení. Toto nevím, jak se nám to povede časově, ovšem je to jedna z našich priorit a budeme se snažit dosáhnout výsledku ještě v rámci našeho předsednictví. Toto je návrh, který zapadá i do naší agendy mm, Smart Health Better Life, to znamená inteligentnější zdraví, lepší život, který je naší prioritou. My jsme se zaměřili především na tři oblasti, jak už jsem se o tom zmínila, které jsou pro nás zásadní, které se doplňují v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, ale samozřejmě i v jiných oblastech. Chceme navázat na výsledky předchozích předsednictví a připravit určitý most pro eh, nové předsednictví. Rada i parlament skutečně věřím v to, že budeme pokračovat v úzké spolupráci v oblasti zdravotnictví a vytvořit dobře, dobré podmínky pro lepší, lepší kvalitnější zdravotnictví pro naše občany. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině, za velmi rozsáhlou prezentaci. Máte toho hodně v plánu. A nyní tady zahájíme otázky poslanců. Na seznamu mám už 14 kolegyň, kolegů, kteří se přihlásili se svými dotazy. Nejprve eh, pan Petr Líze jako koordinátor EPP. Děkuji, paní, pane předsedo, děkuji paní ministrině za vaši prezentaci. Rád bych se zabýval tématem eh, lékařských produktů. My jsme se tím zabývali již včera v důsledku skandálu se škodlivými eh, prsními implantáty. Komise tedy uvažuje eh, o tom, že to zahrne do své revize příslušné směrnice. Mně tedy připadá být velmi důležitá ta dohledatelnost, vysledovatelnost eh, lékařských produktů, dokud, pokud jsou tedy implantovány do těla. Hovořili jsme o tom, že v Dánsku došlo k takovému příkladu, který ukázal, eh, že je důležité, aby bylo možno dohledat, kdo dostal do těla škodlivé produkty. Uh, musíme kontrolovat nejen výrobce, ale musíme kontrolovat také celý dodavatelský řetězec, eh, tak abychom se vyhnuli ku příkladu padělkům. Nejsme přesvědčeni o tom, jestli americká zásada, to znamená, že každý jednotlivý produkt je předem ohlášen a je potřeba ho eh, registrovat, jestli tento přístup je ten nejlepší. O tom musíme ještě diskutovat. A druhá věc. Hovořila jste o hesle eh, zdravotnictví pro růst, health for growth. I o tom bychom se měli ještě pobavit samozřejmě, že eh, růst je velmi důležité téma, nicméně eh, pokud byste řekla, tak jak to zaznělo v německém překladu, že zdravotnictví samo o sobě žádnou hodnotu nemá, tak by se asi naši voliči bránili, e, protože i při narozeninách si konec konců přijeme hodně zdraví, takže e, to bychom se měli ještě, e, nad tím bychom se měli ještě zamýšlet, protože ekonomický růst je důležitý, ale zdraví je také důležité. To znamená, že zdraví našich občanů je samozřejmě velmi důležité. A konečně poslední bod, informování pacientů. Evropský, paci, eh, Evropský parlament tedy eh, přijal v loňském roce návrh, který hovoří o tom, že na eh, příbalovém letáku by měla být takový tabulka s taková tabulka s fakty, se základními eh, informacemi o tomto produktu. Tedy o ty nejdůležitější vlastnosti produktu by měly být co možná nejzřetelnější, nejsrozumitelnější. A já si myslím, že to souvisí i s tím velkým tématem, o kterém hovoříme, s rezistencí vůči antibiotikům, protože existuje celá řada pacientů. A já jsem slyšel, že mezi nimi jsou i mnozí evropští uh, Eh, poslanci, kteří již nechtějí brát antibiotika. Nicméně, pokud ty antibiotika, eh, ta antibiotika si nechám předepsat a neberu je alespoň týden, tak eh, vůči nim začínám být rezistentní. A musíme tedy ještě jednou upozornit na to, že antibiotika se musí brát tak, jak to lékař předepíše, to znamená minimálně jeden týden, protože jinak si člověk na to může vytvořit rezistenci. To je tedy jeden návrh, který bych vám chtěl předložit jako dánskému předsednictví. Děkuji. Děkuji, Petr Líze. A nyní promluví Linda McEwan za SAD. Prosím. Yes, thanks. Well, Peter Lisa, I'm, I'm over here. Dobrý den, já jsem, já jsem zde, sedím zde. Peter Líze už se změni, změnilo záležitosti zdravotního vybavení, dále to byly například i otázky implantátu. My jsme o tom vedli rozpravu včera ve Evropském parlamentu, hovořili jsme o různých nedostacích stávajícího systému, především pokud je o registraci produktů. Já vím, že u nás například v mé zemi, kdy jsme se snažili zjistit, které ženy, kterým ženám byly implantovány, které implantáty, tak mnoho klinik ani nebylo schopno nám to říci. A my jsme v podstatě už dlouho voláme potom, aby jsme měli registr takových implantátů. Komise nám řekla včera, že bude chtít zavést určitý systém čárového koodování. Doufám, že rada to podpoří. Dále jsme hovořili o tom, že tyto medicínské produkty, které jsou implantovány do našich těl, takže by měla opravdu být brána velice vážně, velice s velikou opatrností, možná nějaký proces určitého předschvalování, alespoň některých kategorií takových zdravotnických produktů, abychom využívali čím dál tím více naší evropské agentury pro, tato, pro tyto produkty, která sídlí v Londýně. Například Americká agentura pro um, tuto oblast uh, informovala uh, i uh, evropské orgány, ovšem nikdo neinformoval nás. Já si myslím, že pokud bychom měli tyto informace, tak bychom mohli reagovat mnohem rychleji. To znamená, měli bychom mít nějaký centrální bod, který by poskytoval takové informace. V loňském roce jsme hovorili o přeshraničních iniciativách, to jsme předložili jsme různé návrhy, které by měly být implementovány v brzké době. Ráda bych se zeptala, zda se předsednictví bude tomu věnovat například v oblasti eh, elektronického zdravotnictví, hm, jak to bude realizováno na půdě národních, eh, eh, na národní úrovni, na kontaktní místa, protože každá země by měla mít takové kontaktní místo, aby ta informovanost byla jednodušší. Ráda bych se zeptala, zda předsednictví, jak si mm, analyzuje všechno to, na čem jsme se do, do, eh, domluvili, tak aby to bylo implementováno včas. Dále to byla farmakovigilance, mm, určité, inform, určitá, určité oblasti mm, bezpečnosti pacientů a tak dále. Já jsem byla spravodajkou této oblasti. Jsou zde tři drobnosti, které musí být novelizovány eh, v této legislativě a my prostě se budeme snažit dosáhnout s radou dohodu v prvním čtení, protože je to zásadní pro bezpečnost naší veřejnosti. Děkujeme Lindě a za eh, liberální frakci. Nyní Korin Lepáš, prosím. No. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní ministrině za návrhy, které nám přednesla. Dovolte tři věci. První záležitost. Hovořila jste o mm, takových těch dlouhodobých nemocech, toto je problém u nás v Evropě, například každý šestý člověk u nás ve Francii trpí právě těmito chronickými nemocemi. A není to pouze proto, že stárneme, ale je to spojeno samozřejmě i s environmentálními záležitostmi. Proto bych se chtěla zeptat, zda otázka prevence a například i otázka eh, zdravotnictví ve spojení s eh, problémy životního prostředí. Zda to je rovněž jednou z vašich priorit, vašeho předsednictví. Druhá záležitost. To je věc, kterou, o které už se zmínila paní McEwen, to znamená ten skandál prsních implantátů. To vedlo k mnoha dotazům. Jednak eh, vůbec, jak jakým způsobem dovolíme, aby v Evropě, v každé členské zemi, vůbec ve světě dovolíme mm, jak si mm, těmto produktům fungovat a v podstatě mm, bez nějaké zásadní kontroly, kontrolní, kontrolní mechanismy, které mají veliké nedostatky. A dále jsou to práva našich občanů nebo například kolektivní žaloby, které tak, aby se lidé mohli bránit účinným způsobem, aby opravdu toto představovalo určité, určitý e, způsob trochu zastrašení pro eh, této eh, společnosti, například v tomto konkrétním případě prsních implantátů společnosti PIP. A dále je to ty bioterapie, vy jste se o tom už zmínila před chviličkou, to znamená ta rezistence vůči antibiotikům, to je problém, který je čím dál tím větší. Dále se hovořilo o tom, že jsou zde i otázky veterinární, které jsou s tím spojené. Bohužel antibiotika se používají často jako prevence i v oblasti veterinární. Proto bych se ráda zeptala, abychom i na tomto poli mohli dosáhnout určitého pokroku. Samozřejmě, že je to pojeno i s otázkami mm, například OMG a tak dále. Pravděpodobně to bude přímo mm, mm, otázka pro vaši kolegyni, protože samozřejmě, že toto jsou věci, které jsou propojeny i s antibiotiky. Tam samozřejmě potřebujeme, aby eh, jsme předepisovali čím dál tím méně antibiotik. A dále s Petrem Okenem, my už jsme o tom hovořili, v takovém těžkém období, kdy naši občany se potýkají s velikou ekonomickou krizí, je otázka zdravotnictví podle mého názoru otázkou nesmírně důležitou, nejenom z ekonomického charakteru. Samozřejmě zdravotnictví, veřejné zdraví nemůžeme považovat pouze za nějaký náklad, ale z lidského hlediska, ze sociálního hlediska je to zásadní věc, um, přístup ke zdravotnictví, možnost um, zdravotnické péče, možnost investovat uh, do eh, našich lidí, například v oblasti informovanosti a tak dále. To jsou zásadní věci, které jsou důležité i pro překonání ekonomické krize současnosti. Děkuji. Děkujeme, Corinne Lepage. A nyní je na řadě Karl Schlitter, prosím. A následně Ellen Antonescu, prosím. Eh, já bych vám rád položil pouze eh, dvě otázky, protože ostatní jsem bohužel zapomněl. Za prvé, rezistence vůči antibiotikům. Vy jste zmínila naše usnesení z října loňského roku a jeden z požadavků zněl, že bychom měli ukončit profilaktické použití antibiotik a že bychom je měli používat pouze k terapeutickému účelu. To by byl jeden způsob, jak tedy bojovat proti rezistenci vůči antibiotikům a jiný způsob, jak se o to postarat, by byl ten, že bychom zakázali jakékoliv uh, geneticky modifikované uh, organismy eh, v rámci těch antibiotických genů. Já si tedy eh, Dovolím říci ještě jednu věc. My jsme v Evropském parlamentu měli dvě konference, které se eh, týkaly cen jako motoru pro inovace eh, v zemědělství. Patenty nejsou ideální pro inovace, protože zatím není volný trh, eh, náklady jsou neseny veřejností a ne eh, společnostmi a nemáte volnou možnost. Nemůžete si zvolit svoje léky na rakovinu ku příkladu. To znamená, že trh zatím nefunguje volně a většina inovací tedy směřuje k těm lékům, rizikům, kteří, které bereme celý, celý život a e, většinou si je tedy mohou dovolit pouze ty zámožnější a ne ti chudší obyvatelé planety. To znamená, že to by byl další takový návrh na e, inovaci. A kromě toho tady máte e, produkci bez licencí, díky nímž by se léčiva mohla dostat i chudším lidem. Měli bychom se tedy soustředit na výzkum v těchto oblastech. To znamená, že takto bychom se na ně měli podívat. Americký senát kalkuloval náklady toho, eh, co se všechno předepisuje eh, za léčiva a eh, dospěl k tomu, že to představuje dvě třetiny celkového objemu. Takže děkuji a mm, rád bych vás požádal, abyste se k tomu nějak vyjádřila. Děkujeme, Karl Schlitter. A nyní má slovo pane, paní Elena Antonescu. Prosím. Děkuji za vaši prezentaci. A chtěla bych začít s tím, že vám povím, jak jsem ráda, že vaše předsednictví stanovilo jakožto prioritu chronické choroby. Víme, že investování do lepšího léčení chronických chorob výrazně zlepší kvalitu života pacientů, protože takovéto choroby eh, jsou velkou zátěží pro pacienty, pro jejich rodiny, ale také pro systém našeho zdravotnictví, protože v současné době procházíme nesnadnými hospodářskými dobami ale možná, že bychom tedy měli být trošku aktivnější z dlouhodobého hlediska. A já bych eh, se vás chtěla zeptat konkrétně, jaké etapy plánujete, jaké kroky hodnáte, hodláte podniknout, co se týká eh, preventivního eh, zjišťování takovýchto nemocí a zjišťování, jak se váží na životní styl. To je jedna věc. A potom bych chtěla vědět, jestli máte nějaké informace nebo projekty, které se týkají sbírání informací a vypracování doporučení eh, pro mm, ne choroby. Nepřenosné choroby. Eh, to se také týká těch chronických chorob. A potom bych chtěla ještě zdůraznit vztah mezi zdravotnictvím, eh, veřejným zdravím a životním prostředím. Už tady o tom eh, mluvil kolega. Říkali jsme, že nám dělá starost eh, to, jaký dopad má životní prostředí na veřejné zdraví, obzvláště nebezpečné chemické látky v tomto životním prostředí. Děkuji. Děkuji a nyní Glenis Vemont, prosím. Um, děkuji. Vítám vás tady. Velmi těší, že radě teď předsedá dánská vláda. Myslím si, že je to výborné. Za vašeho předsednictví eh, začnou jednání o programu o zdraví pro růst. A jak víte, to se bude týkat eh, všech evropských aktivit eh, mezi lety 2014 až 2020. Mně se ty návrhy komise v zásadě velmi líbí, ale myslím, že se musíme více soustředit na prevenci. Zmiňuje se e, tam sice obezita, ale já myslím, že bychom měli obecněji mluvit o výživě. A myslím si, že je také čas na to, aby e, se průmysl začal chovat e, trošku zpovědnějším způsobem. Mluvili jste o cukrovce, spousta druhů cukrovky typu 2, těm je možné zabránit lepšími stravovacími návyky. Také eh, musíme nějak řešit otázku tabáku, to je jedna eh, z hlavních eh, příčin úmrtí v Evropské unii a velice mě mrzí, že komise neustále eh, združuje eh, revizi směrnice pro tabákové produkty. Já jsem doufala, že tato zpráva se vynoří právě během dánského předsednictví, protože vím, že na tom spolu eh, s kyberským předsednictvím hodně spolupracujete. Chtěla bych se zeptat, jaká preventivní opatření si myslíte, že bychom mohli a měli přijmout na evropské úrovni, která by měla největší dopad na zlepšení veřejného zdraví v celé Evropské unii. Děkuji. Děkujeme, Glenis. A nyní Kristofa Fialna. Kristofa Fialna je zpravodaj pro informování pacientů. Takže prosím, Kristofa má slovo. Děkuji, paní, pane předsedo. A děkuji na to, za to, že jsme měli čas si ještě krátce vypít kávu. Nejprve bych rád přivítal paní ministrině mezi námi. Jsem eh, velmi rád, že nám představila svoje priority, soustředila se mimo jiné i na rezistenci vůči antibiotikům a označila to za velmi důležité téma. Já se domnívám, že je to jeden z problémů v rámci zdravotnictví, který musíme brát velmi vážně, ale o kterém zároveň poměrně málo hovoříme. A přitom je to velký úkol pro nás, pro všechny. To znamená, že já doufám, že se tomuto tématu budete věnovat i nadále, ale že zároveň budete eh, věnovat pozornost i vývoji novým antibiotikům. Já se vůbec nechci věnovat tomu, o čem hovořil Karl Schlitter, ale myslím si, že právě antibiotika jsou takovým dobrým polem pro inovace, protože bychom mohli vytvořit nová antibiotika. Ale nyní bych se rád ještě věnoval tomu informování pacientů. Již mnoho let víme, že v radě vládne velká skepse, pokud jde o návrh komise na toto téma. Byl k tomu formulován návrh parlamentu, který byl přijat velkou většinou. Nicméně ta skepse, která vládna, vládne v radě, zkrátka nezmizí, pokud rada zůstane pasivní. A proto doufáme, že dáte alespoň najevo, jak chcete s tímto návrhem dále pracovat. Jde totiž o to, abychom k tomuto tématu přistupovali konstruktivně. Nemůžeme pouze si hrát na šípkovou růženku a domnívat se, že eh, pokud budeme pasivní, tak se ty problémy vyřeší. Já vím, že jsou s tím zpěty ústavně právní problémy, nejen v Dánsku, i ve Švédsku, ale jde o to, abychom právě v případě takovýchto problémů navrhovali konstruktivní řešení. A domnívám se, že právě Dánsko je jednou ze zemí, která v takovýchto případech postupovala konstruktivně a ukazovala, že možnosti řešení tu jsou. To znamená, že já doufám, že se chopíte příležitosti a společně budete diskutovat o možnostech řešení, eh, které, která se nabízejí. My Poslanci Evropského parlamentu jsme řekli, že chceme podporovat to, co navrhla komise eh, na téma informování a ko- pacientů a kontroly léčiv. Nicméně doufám, že vy v radě to téma prostě nedáte k ledu, ale že za dánského předsednictví se chopíte e, aktivity a navrhnete nějaké e, konstruktivní řešení. Děkuji. A nyní předáme e, slovo poslednímu tazateli v prvním kole Nezešelde, Šildes a potom paní ministrině dostane příležitost odpovědět na vaše dotazy. Eh, thank you, um- Děkuji. A chtěla bych tady přivítat paní ministrině. Mám na vás otázku, která se netýká legislativy, ale týká se duševního zdraví. Já jsem irská poslankyně a předsedám eh, skupině eh, pro duševní zdraví v parlamentu. Evropský balíček pro zdraví a dobré podmínky eh, byl zahájen v roce 2008. Mluví se tam o výzvách při řešení problémů s duševním zdravím a o tom, že bychom měli v Evropě dát dohromady naše znalosti a zkušenosti, abychom mohli vyvinout aktivity v pěti odlastech prevence eh, sebevražet a depresí, eh, duševní zdraví a vzdělávání duševní zdraví a eh, pracoviště, pomoci lidem bojovat proti stigmatům a sociální marginalizaci. A já bych chtěla vědět, co hodlá dělat dánské předsednictví, aby dále rozvíjelo aktivity v rámci tohoto balíčku. Děkuji. Děkujeme, Nese Schilders. Takže to bylo první kolo otázek. A nyní se dostáváme k odpovědím. Paní ministrině, máte slovo. Tak. Děkuji. Děkuji za slovo. Ráda bych rovněž poděkovala za všechny otázky, které jste zazněly a pokusím se samozřejmě na ně odpovědět. Peter Líze. To je ta otázka prsních implantátů, problémy se společností PIP, mnoho, mnoho jiných poslanců, poslankyň se zmínilo o tomto problému. Samozřejmě, že my jsme si vědomí toho, že to byl obrovský problém, to, k čemu došlo. Představuje to zároveň velikou výzvu, například je u nás v Dánsku, pokud jde o prsní implantáty. My jakožto politici samozřejmě všichni chceme vyřešit tento problém. A co nejkratší době. Ovšem zatím čekáme na návrh komise v tomto ohledu. Doufáme, Předpokládáme, že komise to zahrne do svého společného návrhu, protože je důležité, aby naši občané požívali mm, určitou bezpečnost, pokud jde o produkty, které jsou implantovány do jejich těla. Další záležitost, Mm, pokud jde o zdraví, zda je to hodnota sama o sobě. Možná mm, to nebylo správně pochopeno. Já naopak, já jsem zdůraznila velice jasně, že zdraví je hodnotou samo o sobě, že je to hodnota pro jednotlivce, pro rodiny, pro celou společnost. Zdravot, zdraví samozřejmě je velikou hodnotou. Ovšem, samozřejmě, že jsou zde i další hodnoty z celého systému zdravotnictví naši občané, uživatelé, eh, zdravotnictví jsou zapojeni, měli by být zapojeni do vývoje léčiv, farmaceutických produktů. Myslím si, že by to pouze napomohlo této záležitosti, celé této problematice, ať už jde o medicínské vybavení, různé zdravotní produkty, léčiva, vše co podle mého názoru zlepšuje postavení našich uživatelů tohoto systému naše evropské odvětví, které se zabývá zdravotnictvím, z toho podle mého názoru může čerpat. Může čerpat i další informace, vědomosti. Paní McEwen, já se pokusím k problematice společnosti PIP. Myslím si, že je velice zajímavé to, že komise navrhuje Eh, určitý systém registrace. My uvidíme, jak budeme schopni monitorovat práci na tomto poli. Je důležité, aby zde panovala, mm, panoval pocit bezpečnosti, pokud jde o všechna mm, vybavení, produkty, které jsou implantovány. Pokud jde o monitoring, dohled této oblasti, ve farmaceutické oblasti. Děkuji za vaši podporu v rámci prvního čtení. Já doufám, že budeme spolupracovat úzce, velice konstruktivně. My samozřejmě jsme velice vstřícní, otevření vůči Evropskému parlamentu a já skutečně doufám, že se nám povede dosáhnout dohody k zájemné spokojenosti. Paní Korin Lapáš, já už jsem odpověděla na otázku společnosti PIP. Pokud jde o přístup k zdravotnictví, zdra, mm, samozřejmě zdravotnictví pro jednotlivce, to je klíčová záležitost. Ano, když eh, jste mladí, tak je to důležité, ovšem ve starším věku mm, dvojnásobně. My jsme například měli nedávno v Kodani konferenci k aktivnímu stárnutí. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že naši občané, kteří jsou aktivní i ve starším životě, tak mají kvalitnější život, jsou méně, nemo, méně často nemocní je to zároveň mm, život, který mm, je hodnotnější. Samozřejmě je to důležité, ať už je vám 15 nebo 85. Další dotaz. Rezistence vůči antibiotikům. My doufáme, že získáme pozitivní podporu na tomto poli například právě v oblasti zákazu preventivního užívání antibiotik. Tato práce pokračuje. Doufáme, že se nám povede dosáhnout pokroku na tomto poli. Pan Karol Schlitter, položil další dotaz, já už jsem se zmínila o rezistenci vůči antibiotikům. Uvidíme, jak se nám povede dosáhnout toho zákazu v oblasti preventivního používání, pokud je o GMO. Eh, moje kolegyně, která eh, mezi vás přijde eh, dneska, rovněž se zabývá životním prostředím a GMO je součástí jejich odpovědnosti, jejich pravomoci, čili určitě bude odpoví, určitě ráda odpoví na tuto věc. Pokud je o inovace, samozřejmě, že to má pozitivní dopad na chudé i na bohaté a tak dále. To si myslím, že je nejenom otázka eh, medicínských produktů, vybavení, ale například i otázce pomoci péče. Já jsem byla v Dubaji eh, v pondělí na konferenci, která se zabývala problematikou ehm, zdravotnictví, prostředků v této oblasti možnosti či schopnosti mm, například sanitárních věcí, mm, možnost mm, to, že si člověk soběstačný, že může opravdu vykonávat základní aktivity v této oblasti a zároveň je to nesmírně důležité pro společnost. Toto je právě to propojení mezi zdravotnictvím, mezi zdravím, veřejným zdravím a růstem. Není to pouze něco, co má dopad na jednotlivce, ale něco, co přináší celé společnosti přidanou hodnotu. Elena Antonesku, doufám, že jsem vyslovila vaše příjmení správně, to byly chronické choroby. Ano, souhlasíme s tím, že je to důležitá priorita pro dánské předsednictví. Musíme se vzájemně učit, musíme si kvalitnějším způsobem vyměňovat informace mezi jednotlivými zeměmi. Není důvod, proč nevyužívat těchto vzájemných výsledků a my se budeme snažit i na tomto poli dosáhnout pokroku v rámci dánského předsednictví. Glenis Walmart, promiňte, ano, to byla další otázka. Zdraví a růst, já už jsem se o tom zmínila, to je pro dánské předsednictví jedna z priorit. podívat se na zkušenosti, které máme v oblasti výživy, dále je to fyzický pohyb, alkohol, tabákové výrobky, to všechno má dopad na úroveň zdraví, veřejného zdraví dále. Je to diabetes, jiné nemoci, samozřejmě je to všechno, co přijímáme do našeho těla, to všechno má poté dopad na eh, celkový zdravotní stav. to? ministrině, já jsem eh, ministrině, která je v podstatě mm, zastoupení zatím, jak víte. Pro nás je tato oblast nesmírně důležitá u nás v Dánsku. My se snažíme bojovat na toto poli, to znamená um, tabák, tabákové výrobky, jeden z, jedna z hlavních příčin úmrtnosti. Samozřejmě, že my se budeme snažit na tomto poli Budeme se snažit dosáhnout pokroku, ovšem bude v tom pokračovat jistě i kyperské předsednictví. Další dotaz. Já jsem velice ráda, že kolegyně vyjádřila podporu pokroku v oblasti boje, boje pan Fielner v boji proti eh, rezistenci vůči antibiotikům. My samozřejmě, toto je problém, který se snažíme vyřešit, musíme ho vyřešit. Je to veliká výzva, to, že antibiotika se používají preventivním způsobem, to samozřejmě je pro nás zásadní věc, proti které musíme bojovat. Ale pokud je o informace, poskytování farmaceutických informací, to vyvolalo určitou skepsi na půdě rady, to vás asi nepřekvapí, to je právě například i vaše vláda, která měla veliké výhrady v této oblasti. Já doufám, že se nám povede dosáhnout konstruktivního řešení. My se snažíme zabývat touto věcí. Je to problematická oblast. Není jisté, zda se nám povede dosáhnout pokroku, ovšem budeme se o to snažit. Děkuji vám za to, že jste se o tom zmínil i o tom, že Dánsko má velice konstruktivní přístup a my prostě se budeme snažit předložit konstruktivní řešení. Já myslím, že to byly všechny otázky. Děkuji. Promiňte, říká paní ministrině. Je, mám tady mnoho informací. Aha, pan Charles, já, paní Charles, já se omlouvám. To byla ještě otázka. Ano, to byla ta, ta zpráva z roku 2008, o které jste zmínila. My samozřejmě, my jsme podobně jako všechna předsednictví, my jsme si museli zvolit určité priority. Já jsem se zmínila o třech zásadních oblastech. Já myslím, že ty největší výzvy, které máme v této oblasti, mm, pod ně spadají. My doufáme, že vlastně vytvoříme samozřejmě takový ten můstek od předchozího k následujícímu předsednictví. Ráda bych ovšem zdůraznila to, že naše priority, které jsme si stanovili, považujeme za ráda bych byla, aby to bylo i považováno za pozitivní volbu, ale tím se samozřejmě nevzdáváme jiných důležitých oblastí, o kterých jste se zmínil. Samozřejmě duševní zdraví to je zásadní problém s tím souhlasím, proto jsem pozorně naslouchala vašemu dotazu a vaše názory jsem si poznamenala. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. A nyní zahájíme druhé kolo dotazů. Jako první se zeptá pan kolega Miroslav Mikolášek, což je velmi aktivní kolega v oblasti zdravotnické politiky, politiky zdravotnictví a následně předáme slovo paní Karin Kalmbach. Děkuji, pane předsedo. Jenom malou jazykovědnou poznámku. Nevím, e, proč mě kolega e, označuje v Němčině jako Mikolázik, e, Mikolázic, když se Mikolášik tedy ská na konci. To není až tak důležité. Paní ministrině, velmi děkujeme za to, že jste přišli mezi nás, velmi se toho vážíme a je velmi povzbudivé vás vidět v křesle, když nám přinášíte takto konstruktivní program. Dotkl bych se některých otázek, které tu již zazněly. Rád bych to rozvinul. Včera jsme vedli diskuzi o skandálu spojeném s prsními implantáty. V této souvislosti je jedna, ještě jedna záležitost velmi důležitá, která, které jsme zatím nehovořili. Uh, Žena, která touží eh, si nechat eh, operovat implantáty, tak činí svobodně. A myslím si, že mnohé žadatelky si neuvědomují, že například, a myslím si, že to by se v rámci toho systému měli dozvědět, to by jim systém měl říct. A o to žádám i vaše předsednictví, abychom se v tomto ohledu zlepšili, že takováto žena například bude mít stížený přístup k prevenci a k diagnostice případné e, rakoviny prsu, protože mamografické vyšetření takového prsu je velmi problematické. A to souvisí i s tím, co říkal pan kolega Fielner. To je informování pacientů. Pacientka musí vědět, že pokud se nechá dobrovolně operovat implantát, tak na jedné straně se tím řeší určitý svůj problém, ale na druhé straně se aktivně zapojí do, nebo včlení do skupiny těch žen, u nich lze jen obtížně zjistit, že jim začíná rakovina prsu a to je pro ženu samozřejmě velmi důležitá informace. My je musíme chránit, aby byly zdravé. Vysledovatelnost. Paní Linda McEwen hovořila o čárových kódech. Musíme být zkrátka nějakým způsobem schopni vystopovat, která pacientka má daný produkt, která ne tomto výboru a v parlamentu hovoříme často eh, o směrnici o buňkách a tkáních, jestli tedy je možné eh, části lidského těla prodávat, uvádět na trh. Jsem velmi rád, eh, že se budete držet dosavadního principu, který zatím platí ve všech textech a právních úpravách princip nekomercializace. To znamená dobrovolná a neúplatná, bezplatná možnost darování. Tento princip bychom měli zachovat. Velmi pečlivě bychom na něj měli dbát. A kromě toho bych rád pochválil dánské předsednictví za to, že se bude věnovat chronickým chorobám, ať už je to cukrovka, obezita. Často spolu ty choroby navzájem souvisí. Pane, paní ministrině, rád bych vás zároveň upozornil na to, že když jsem se věnoval té otázce a e, prováděl jsem určitou analýzu, Dospěl jsem k tomu, že je 27 členských států, brzy 28, poté co vstoupí Chorvatsko a máme nejrůznější zákony které se eh, týkají ochrany nekuřáků, to znamená eh, tabá, konzumace tabáku a jeho, její vliv na lidí. Víme, že eh, kouří stále mladší ročníky, především děvčata začínají kouřit v raném věku 11-12 let, což samozřejmě má dlouhodobý dopad na jejich zdraví a na zdraví populace jako takové. To znamená, že bych byl velmi rád, kdybyste mohli aktivně nabádat členské státy, aby se vrátili ke svým zákonům o prevenci kouření, respektive k tomu, co označujeme jako ochrana nekuřáků. Děkuji. Děkuji, pane kolego Mikolášiku eh, slibuji vám, že se polepším. Eh, je to můj první týden, příští týden už to bude fungovat lépe. Eh, a nyní má slovo Karin Kaltenbach, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, Mám radost, že podobně jako vaše včerejší kolegyně jste hovořila o boji proti rezistenci vůči antibiotikům a že jste, to dokonce považ- že jste to dokonce označila za prioritu vašeho předsednictví. Že jste se v této souvislosti přihlásila k holistickému celkovému přístupu, protože to je velmi důležité. Je velmi důležité, abychom nestavěli eh, tedy používání antibiotik v humánní medicíně proti používání antibiotik ve veterinární medicíně. To je velmi důležité. A kromě toho bych ráda eh, zdůraznila to, co řekl můj předřečník, a sice, že bychom měli podpořit pana komisaře Daliho v jeho bojích za práva nekuřáků. A kromě toho eh, bych ráda zmínila program zdravotní iniciativy, tedy bezpečnosti v rámci zdravotnictví Health Security Initiative, protože určitě potřebujeme zdravotnické systémy eh, udržovat, potřebujeme pacienty chránit za co možná nejmenších nákladů. Eh, očkování jsou celkem za to úspěšná záležitost, protože eh, v roce 2020 už budou určité choroby vytěsněny z Evropy my jsme si tedy mysleli, že ty eh, choroby zmizí, nicméně některé se opět objevují, například eh, zarděnky, a je to dáno tím, že eh, na internetu se objevuje mnoho informací a na druhé straně tady není dostatečná odborná a pravdivá osvěta. A proto bych ráda připomněla, že maďarské předsednictví se toho, tomuto tématu eh, věnovalo, eh, zorganizovalo k tomu konferenci. Já jsem eh, posléze tuto aktivitu trochu postrádala, to znamená, že bych vás ráda vyzvala, abyste se věnovala také očkování dětí. My máme v Evropě program na očkování a myslím si, že potřebujeme silnější agitaci na tomto poli a ráda bych věděla, co tedy v souvislosti s tímto tématem dánského předsednictví plánujete. Děkuji. A nyní eh, Margarete Auken, prosím. Oh, velkommen. Dobrý den. Já vás tady vítám. Pio, je mi potěšením eh, vás tady vidět. A dělá na mě velký dojem, že zvládáte dvě ministerstva najednou a já vám rozhodně hodlám poskytnout veškerou svoji podporu. Mám eh, jednu otázku. Ta se týká zdravotnictví. Ve spojitosti s těmi léky, které někdy poškozují, znečišťují životní prostředí, což má potom dopad na veřejné zdraví. Máte nějaký nápad, jak řešit tento problém, jak řešit dopady takovéhoto znečištění na veřejné zdraví? A to pokud možno nějakým zodpovědnějším způsobem, než tomu zatím bylo, protože zatím máme pocit, že když něco se vstřebá do životního prostředí, tak je to pryč, ale ono není. Já myslím, že s tím musíme něco udělat a doufám, že se o to postaráte. Děkuji. Tam. Děkujeme, paní Alkan a nyní paní Sofia Marcej eh, Kukovič a pan Dan Jorgensen. Lepa, gospod predsednik, in lep pozdrav, eh, gospě. Děkuji, pane předsedo. Já tady eh, zdravím eh, paní ministrini a velice mě těší její prezentace, kde mluvila i o hospodářském růstu. Jenomže ještě předtím potřebujeme pevné zdraví, že? A spousta lidí je nemocná právě kvůli hospodářské krizi. Třeba proto, že ztratili zaměstnání. Jak zaručit lepší administrativu ve zdravotním systému? To je další otázka. Takže já si myslím, eh, že tam je docela velký potenciál pro zlepšení. Protože bychom naše úsilí neměli směřovat jen na pacienty. Myslím, že bychom se měli snažit eh, vylepšit vnitřní organizaci našich zdravotnických systémů. A zdravotnictví je vlastně takový nástroj. A proto je zcela zásadní, abychom přistupovali eh, k pacientům takovým globálním způsobem. Už brzy budeme mít eh, volný pohyb pacientů po Evropě. Takže e, máte nějaké plány pro lepší koordinaci a výměnu informací v Evropě? A potom chronické nemoci. Já si myslím, že to by výrazně odlehčilo eh, zdravotnickému systému, kdybychom s tím něco udělali. Vezměte si například eh, nutnost eh, vydávání předpisů neustále, potom dlouhé seznamy čekatelů ve zdravotnictví. dělat eh, na úrovni eh, zdravotnické a ekologické politiky v hospodářské krizi. Tohle bych chtěla opravdu konkrétní návrhy a také je tady nutnost osvěty ve spojení s tím používáním silikonu, ze kterého se teď stává jakási móda. Já vám přeji hodně štěstí do vaší práce a doufám, že v závěrech samotné rady bude zdravotnictví hrát větší roli a že se vylepší. Prosím, rád bych tady připomněl, že chci, aby všichni eh, poslanci, kteří jsou přihlášení, měli čas položit svoji otázku, aby také paní ministrině měla čas odpovědět. Takže prosím, držte se vyhrazeného času. Dan Jorgenza nejprve a potom Anna Weisgerber, prosím. Er- Děkuji, pane předsedo. Eh, já vás eh, vítám tady na výboru a mám dvě otázky. Jednak, oblast, která je v podstatě něco mezi zdravotnictvím a životním prostředím. Vy jste sice ministrině zdravotnictví, ale vím, že jste pracovala eh, v oblasti životního prostředí předtím, takže se vás zeptám stejně. Týká se to chemikálí. My máme velmi dobrou legislativu pro chemikálie v Evropské unii. Různé nebezpečné látky jsou nahrazovány méně nebezpečnými, ale problém je ten koktejlový efekt, když se smíchají různé chemické látky a vy dobře víte, že tohle nemáme dobře v legislativě pokryto. Takže co si o tom myslí dánské předsednictví? Eh, hodláte to dát eh, na svoji agendu, ty kumulativní koktejlové efekty nebezpečných chemických látek? Protože zatím nemáme pro toto žádnou metodologii. A druhá otázka eh, za Kristel Skaldemose, která je teď na zasedání jiného výboru, kde je jiný dánský ministr, takže nemohla přijít ale chtěla se zeptat na prevenci cukrovky, protože vy jste říkala, že to je věc, kterou se chcete zabývat. A co přesně chcete dělat? Protože já si myslím, že tohle je problém, který se týká mnoha občanů. Mnoho občanů bojuje s obezitou. Ano, je to pravda, ale je to skutečně priorita pro Evropskou unii. Vy říkáte, že ano, a co chcete tedy dělat přesně? On... Dobře, nyní Anie Weisgerba a následně Osa Weston, prosím. Děkuji. Paní ministrině, Děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás do výboru a velmi se těším na naši vzájemnou spolupráci, spolupráci s celým dánským předsednictvím. A to především proto, že mám pocit, že budete eh, velmi konstruktivní a že se budete snažit mnohá témata posunout směrem vpřed. Ráda bych zmínila téma, o kterém hovořil mimo jiné i pan kolega Fielner, ale i jiní, a to je informování pacientů. Byla bych velmi ráda, pokud byste v rámci rady dosáhli toho, že se tímto tématem budeme intenzivně zabývat a že budeme předkládat i určitá řešení. V rámci farmakovigilance jsme se, co by parlament, pustili do toho, že tedy oddělíme tu část, která byla pro radu zvlášť důležitá. Samozřejmě, že jsme to mohli udělat i jinak. Eh, chtěli jsme především podpořit informování pacientů. My jsme tak učinili s očekáváním, že informování pacientů tedy bude eh, řešeno konstruktivně. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že považuji za ne- velmi důležité, aby byli pacienty, pacienti eh, velmi eh, konstruktivně a srozumitelně informováni. Více než 50 informací, které v tuto chvíli najdeme na internetu, jsou špatné. Mnoho pacientů nicméně využívá internet pro svoje informování a proto považuji za velmi důležité, abychom na internet dávali pouze prověřené informace, respektive abychom nabídli prověřené informace, na které by se mohl pacient spolehnout. V určitých členských státech jsou uh, předkládány i právní pochybnosti. Například spolková vláda se tím zabývala a já si například umím představit, že informace, které eh, jsou předkládány v rámci registračního postupu, že eh, to bude základ, který potom bude zveřejněn na portálu eh, pro informace o léčivách, léčivek. Možná, že to by byl takový vhodný kompromis a já se velmi těším, co mi na to odpovíte. A nyní o Westlund a potí, potom Sofí Okony, prosím. Děkuji. A děkuji také paní ministrině. Jsem tady, přímo před vámi. Vítejte mezi námi ve výboru. Nejprve bych eh, ráda podpořila to, co říkali moji kolegové v souvislosti s eh, odolností vůči antibiotikům. Myslím si, že dánské předsednictví se může této otázce velmi věnovat, také s ohledem na konferenci, která se bude konat, protože je to velmi důležité téma. Pokud bychom postupovali podle klasické komunitární metody, tak bychom konstatovali, že se nic moc neděje. jsou to opatření, která se soustředí spíše na humánní medicínu, ale ne na medicínu veterinární. Jde tedy především o to, abychom nejprve stanovili, jak tady můžeme snížit eh, spotřebu antibiotik. Nicméně to jsou věci, které musí být často rozhodnuty na úrovni členských států a ne na komunitární úrovni. Jde o to, že Dánsko si tedy přece vzalo velké plány a já doufám, že vy jako ministrině zdravotnictví přispějete k tomu, že ministři zdravotnictví budou mnohem aktivnější na evropské úrovni, protože jde v posledku o zdravotnické otázky. Jde ku příkladu o chemikálie, které se dotýkají těch nejcitlivějších skupin obyvatelstva, například malých dětí. Je to také hrozba v rámci veřejného zdraví. Já doufám, že eh, spolu s vámi budou ministři zdravotnictví ochotně se těmito nebezpečnými chemikáliemi mimo jiné aktivně zabývat anebo programy v rámci životního prostředí, které se také věnují podobným aspektům veřejného zdraví. Možná byste mohla přispět k tomu, že ostatní ministři zdravotnictví se budou těmito otázkami zabývat mnohem aktivněji, protože já se domnívám, že jsou to sice původně otázky z oblasti životního prostředí, které však mají dopad na lidské zdraví a proto si myslím, že by se tím měli ministři zdravotnictví zabývat mnohem uh, podrobněji a aktivněji než dosud. Nyní Sofie Okoný a potom Kryton Arzenis. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, děkuji, že jste dnes ráno přišla mezi nás a já bych eh, jen velmi stručně se chtěla omluvit eh, za prvé, že jsem přišla pozdě, protože jsem měla ještě eh, jinou schůzku. A co se týká těch implantátů, já tady nebudu mluvit detailně, budu mluvit velmi stručně, ale nám připadá důležité zdůraznit jeden detail. Jedná se tady o problém certifikace vydávání osvědčení, protože je tam problém eh, s tou společností, která uvedla na trh ty prsní implantáty. Takovéto společnosti potřebují certifikát a Šéf té společnosti si uvědomil, že ve Francii by bylo mnohem těžší dostat povolení a tak šel do jiného státu Evropské unie, kde získal osvědčení eh, s nadším způsobem, s naší procedurou. Eh, to osvědčení, které je nutné pro uvedení takovýchto implantátů na trh. A já si myslím, že je třeba, abychom jednali, zajistili skutečnou harmonizaci u všech eh, různých úřadů, které vydávají takovéto certifikáty, aby podmínky pro získání povolení byly skutečně stejné ve všech členských státech a to na úrovni, která bude skutečně chránit naše občany a ne průmyslové společnosti samozřejmě. To je první věc, kterou jsem chtěla říci. A za druhé, se týká sportu, paní ministrině. Já jsem eh, sama byla spravodajkou jedné zprávy o sportu, eh, sport jakožto nástroj veřejného zdraví. V současné době je sport eh, v podstatě takovou zvláštní kompetencí Evropské unie, v podstatě od aplikace Lisabonské smlouvy 1.1.2009. Já si myslím, že je nutné, aby naše instituce tuto novou kompetenci skutečně propagovaly také jako nástroj veřejného zdraví a nejen jako společenskou aktivitu. Je to velmi důležité a myslím, že je tam hodně co udělat ve všech členských států. Děkuji. Děkuji a nyní Kryton Arzeris a potom Michel Rivazi. Uh, Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Sedím zde, paní ministrině, sedím zde, vítám vás mezi námi a my se opravdu těšíme na výsledky vašeho předsednictví. Máme vysoká očekávání. Ano, samozřejmě je zde mnoho, mnoho věcí, mnoho záležitostí a vaše administrativa, vaše vedení by mělo pokročit v mnoha z těchto oblastech. Já budu pokračovat v té otázce, která je zde již padla. Endokrinní disruptory, o tom už jsme zde hovořili. To je jedna věc. Ovšem u těchto záležitosti prostě nemáme opatření, naši občané nejsou chráněni a podle mého názoru na straně komise ani není nějaká vůle retardory, jiné disruptory, včetně záležitosti, které mohou být v součástí nábytku nebo v prachu nebo v obalech našich potravin nebo v kelímcích, v krémech a tak dále. Čili opravdu všude. Když jsme se setkali s ministrem v listopadu v loňském roce, bylo jasné, že to bude jednou z priorit vašeho předsednictví. Proto, proto bych se rád zeptal, zda byste například i v rámci směrnice REACH nebo v nějakým jiným způsobem chtěla nějak, chtěla nějak pokročit na tomto poli. Děkuji. A poslední Tázající je Michel Rivazí, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych mezi námi přivítala. Paní ministrině, my samozřejmě máme veliké naděje, protože nejenom pokud jde o vaše kompetence, ale iniciativy, které samozřejmě už jsme viděli ve vaší zemi. Já mám tři věci. První věc. Mám pocit, že je velice důležité, abyste spolupracoval s komisařem Dalim, pokud jde o fungování našich evropských agentur, protože vůči našim evropským občanům prostě budeme čím dál tím věrohodnější, pokud budou naše agentury fungovat dobře. Ovšem pokud jde agenturu pro léčiva například, tam jsou veliké obavy, konflikt zájmu, pokud jde o členy této agentury, a já bych chtěla, abyste si uvědomila tento problém, abyste se snažila nějakým způsobem pokročit v této oblasti, tak aby tam nedošlo k tomuto konfliktu zájmu, především na straně lidí, kteří vedou tuto agenturu. Další věc, a kolegové již se o tom zmínili, bisfenoly. Ano, když se podíváme na mnoho zemí, tak tam vidíme zákaz na straně Belgie, Francie, možná i Dánska. Proto bych se chtěla zeptat, zda budete trvat na tom, aby na evropské úrovni, a to si myslím, že je i součástí aktivit agentury EFSA, abychom zakázali tyto, ty, ty, tyto disruptory, které jsou v podstatě, mohou být v kontaktu s potravinami Zatímco bisfenoly zatím například jsme zakázali pouze u láhvy pro kojence. Ano, ovšem, já si myslím, že bychom to měli um, rozšířit na celoevropskou úrovni. A dále jsou to elektromagnetické záležitosti, elektromagnetické pole. Určitě víte, že tam hovoříme vlastně o této problematice na, na celoevropské úrovni. Máme zde doporučení, která jsou zastaralá, mnoho zpráv, o kterých jsme se zmínili, prostě je zastaralých, proto se chci zeptat, um, co v tom budete dělat. A my například budeme budeme mít dneska takové, takové kolokvium o hračkách, které obsahují takové právě tyto látky, které jsou nebezpečné pro naše děti. A proto bych chtěla, aby například směrnice, která se, která se připravuje v tomto ohledu, aby byla opravdu vynucovat, eh, aby byla opravdu vynutitelná, tak abychom chránili naše děti proti těmto toxickým látkám. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, a nyní se dostáváme k odpovědím. Paní ministrině, máte slovo. Øh, jamen, øh, tak. Děkuji za slovo. Děkuji za tuto velice otevřenou rozprávu. Nejprve dovolte otázka pana Mikolášeka. Pan Mikolášek hovořil o tom, že ženy často nevědí o tom, že implantáty, prsní implantáty mohou být nebezpečné. Ráda bych zúraznila to, že i lékař má určitou odpovědnost vůči svým pacientům. To znamená, aby jim sdělil, co je a co není nebezpečné. My jakožto úřady prostě nemůžeme za všechno přesít odpovědnost, odpovědnost například za eh, pracovníky přímo v praxi, v terénu, to bych ráda zúraznila. Důležité je, aby ženy sami rozhodly o tom, co chtějí a aby měly informace o rizicích. A to samozřejmě očekávám od našich lékařů. My očekáváme návrh komise v tomto ohledu. Vím, že komise se zabývá tím, jak vyřešit um, tyto výzvy, které v této oblasti máme, například přímo ten skandál ohledně prsních implantátů. Dále je to vysledovatelnost um, zdravotnického vybavení produktů. I v této oblasti čekáme návrh Evropské komise. Linda McEwen již se o tom zmínila. My jsme připraveni pracovat na těchto výzvách společně s Evropským parlamentem i Evropskou komisí, tak abychom dosáhli pokroku. Dále je to otázka tabáku. Členské státy by se měly snažit posílit legislativu v tomto ohledu. Kouření, tabákové výrobky, představu, to představuje důležitou oblast. Je škoda, že se nám zatím nepovedlo dosáhnout pokroku v směrnici o tabákových výrobcích asi se nám to nepovede v průběhu dánského předsednictví. Mám obavy, že eh, asi nebudeme schopni toho dosáhnout. Pan Mikolášek položil ještě jednu otázku. Ano, je to zpráva Evropské komise o situaci v jednotlivých zemích, jaká je praxe v těchto zemích. Já vím, že na půdě komise bude možnost prodiskutovat ještě tuto záležitost. Členské státy budou naslouchat všem názorům, které v tomto ohledu padnou. Paní Kalenbachová se ptala na rezistenci vůči antibiotiku. My samozřejmě souhlasíme s důležitým holistickým přístupem. Je zásadní, abychom se snažili podporovat výměnu informací, výměnu dat. Souhlasím s tím, že je to důležité, i když nemám nějaké konkrétní informace ohledně výsledku maďarského předsednictví v tomto ohledu. Margareta Altman. Ano, vaše dcera mezi nás přijde dneska ještě později do vašeho výboru. To jistě bude veliké potěšení, především pro vás. Jistě padne mnoho dotazů. Dopad na eh, životní prostředí, eh, léčiva, antibiotika, eh, přehnané užívání, toto není pouze evropský problém, toto je samozřejmě to propojení s životním prostředím, to je globální problém. Samozřejmě, že budeme pracovat ministry pro zdravotnictví na národních úrovních hledat nejlepší přístup. A právě e, moje kolegyně je ministrině pro životní prostředí. Pane Kukoviči, hovořil jste o účinnosti, tak abychom nepřetěžovali naše pacienty. Lepší e, kvalitnější zdraví, kvalitnější život, to je velice důležité. Samozřejmě, že mm, je pro nás důležité, aby vedli kvalitní život, ale i růst, inovace. To znamená, aby to zapadlo do určitého holistického přístupu, i když hovoříme o oblasti zdravotnictví. Dále to byl kolega Jan, to, byla, to byl dotaz, který se týkal znamená, to, byly, eh, to byla otázka ohledně takzvaných koktejlů různých léků, léčiv. Samozřejmě já jsem se tím zabývala eh, i v rámci mých eh, mm, pravomocí ministrině. Je důležité, aby jsme se obrátili na ministry, kteří se zabývají touto problematikou, abychom pokryli všechny tyto oblasti, abychom je propojili. Budeme se samozřejmě snažit, aby tyto věci byly ve větším souladu, abychom se jim věnovali z holistického hlediska společně. Ministrině pro životní prostředí se o tom jistě zmíní. To je v podstatě součást eh, sedmého programu pro životní prostředí a já jsem si vědomá toho, že ministři musí spolupracovat v této oblasti, že to překračuje Eh, hranice těchto eh, oblastí. Dále to bylo diabetes, chronické nemoci, je zde proces, který jsme zahájili, paní Šaldemose Eh, v této oblasti bohužel EU nemá přímé pravomoce, ovšem my jsme si vědomí toho, že je to důležitá oblast a chtěli bychom se na to zaměřit, protože pokud nebude moci získat a mm, mm, využít všechny informace z jednotlivých zemí, tak prostě eh, promarníme možnost zkvalitnit eh, oblast zdravotnictví a zkvalitnit mm, oblast veřejného zdraví. Paní Weisgeber. informace, které poskytujeme pacientům. Jsem se o tom zmínila, dánské předsednictví se bude snažit v této, na tom, i na tomto poli pokročit. Bohužel zatím jsme trochu eh, přešlapujeme na místě. Já si myslím, že je důležité, aby všichni aktéři na to nahlíželi pozitivně, abychom našli východisko, abychom našli určité řešení, pokud parlament a rada eh, budou ochotní eh, spolupracovat konstruktivně, tak si myslím, že by se nám to mohlo povést. Další dotaz rovněž anti, mm, antibiotika, rezistence vůči antibiotikům. Myslím si, že je důležité, abychom přišli s určitými výsledky, abychom vyřešili některé výzvy. Toto je jedna z našich priorit. Propojení zase zdravotnictví, veřejné zdraví, životní prostředí, oblast chemikálií tak dále. Na to už jsem odpověděla Danu Jensenovi. Toto je věc, kterou musíme řešit, musíme eh, se zabývat těmito eh, vzájemnými soustažnostmi, těmito propojeními. To je pro nás rovněž důležité, aby došlo, to znamená, že bychom chtěli posílit dialog v této oblasti. Paní Oukony? Opět otázka prsních implantátů. Důležitá je výměna informací, dát v tomto ohledu, my s tím souhlasíme, proto jsme rádi, že komise se věnuje této otázce ehm, dynamicky, aktivně, čekáme na jejich výsledky. No, ale to byla otázka sportu, veřejného zdraví, to je zásadní. Musíme podporovat i oblast sportu, v tom samozřejmě s vámi souhlasím. Eh, Herr Arsenis. Eh, Pan Arsenis bisfenoly. Já tror, já har svaret til fru Agon. Øh. Promiňte, já si myslím, že paní Oukony, myslím, že jsem odpověděla na vaši otázku a nyní pan Arsenis. Ano, zdraví, životní prostředí, to všechno je pro nás nesmírně důležité pro naše předsednictví. Je zde mnoho styčných ploch, mnoho styčných bodů. Já, když jsem si vyslechla váš dotaz, tak jsem v podstatě nevěděla nejprve, já jsem v podstatě byla u toho zákazu bisfenolu, eh, který se používal v lahvích pro kojence. Já bych ráda řekla, že toto je ale problematika mnohem širší, to znamená zdraví, životní prostředí, propojení mezi těmito oblastmi. A když, budeme, ehm, když se budeme zabývat analýzou sedmého akčního plánu, tak samozřejmě vezmeme i tuto problematiku v potaz. Michelle Rivazi. Ano, byste volala potom, abychom spolupracovali s panem komisařem Dalem i v problematice evropských agentur. Musíme zajistit to, že náš systém je kvalitní, že náš systém je účinný. Jistě, můžu vás ujistit o tom, že budeme s panem komisařem spolupracovat. Bisphenol A, o tom už jsem se zmínila, A pokud jde o hračky a nebezpečné toxické látky v hračkách, na to jistě odpoví ministrině pro životní prostředí. Ovšem, nesmíme zapomínat, ano, veřejné zdraví, zdravotnictví, životní prostředí, to všechno jsou oblasti, které jsou vzájemně propojené a veliká rizika jsou zde především pro naše děti. Já jsem si poznamenala všechny poznámky, dotazy vašeho mm, eh, členů, vašeho výboru. Velice pozorně jsem vám naslouchala. Jsem nesmírně ráda, že jste tyto kvalitní dotazy, poznámky, připomínky zazněly a těším se na spolupráci s Evropským parlamentem. Nepochybně to bude konstruktivní spolupráce. Paní ministrině, nejprve mi dovolte, abych vám srdečně poděkovala za vaši prezentaci Jste úřadující ministriní v oblasti zdravotnictví a také jste ministriní obchodu. To znamená, že máte eh, takovou dvojí oblast působnosti. A když jsme se dneska ráno bavili, tak jsme si říkali něco o tom, že obchodní politika stojí vždycky nad vším, že všechno zastřešuje. Eh, já myslím, že jste to zvládla skvěle eh, a Musím říci, že u těch témat, která jste tu prezentovala, jste eh, narazila na koalici ochotných v parlamentu napříč politickými skupinami, protože eh, často je to tak, že záležitosti jako informování pacientů eh, způsobují v radě spíše frustraci než radost, takže já vám přeji mnoho, radost, mnoho úspěchu. Doufáme, že dánské předsednictví bude velmi úspěšné. Pozdravujte prosím vaši kolegyni, kterou v tuto chvíli zastupujete. Eh, vyřiďte jí, že jí blahopřejeme. Já vím, že dneska odpoledne jste ve výboru pro obchod a tam budete, odpovídat na, eh, budete odpovídat na dotazy. Eh, obchodní politika je také velmi dočena změnami po Lisabonské smlouvě. To znamená, že my vám velmi děkujeme, mnoho, přejeme vám mnoho úspěchu do dánského předsednictví, budeme vám vždy nápomocni při všech těch věcech, které jste uh, si předsevzala. vzala. Samozřejmě, že v určitých věcech eh, existují názorové rozdíly, ale to prostě patří k věci. Myslím si, že jste na svoje předsednictví dobře připravena, přeji vám do, hodně úspěchu, eh, všechno dobré a těšíme se na nadcházejících šest měsíců. Děkuji. So, wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt. Tím se dostáváme k našemu dnešnímu bodu programu 22, 6. světové fórum o vodě v Marseille, které se bude konat od 12. do 17. března tohoto roku. Při této příležitosti bude projednána otázka k ústnímu zodpovězení a bude tedy schválena. Já tedy nejprve eh, předám slovo Richardu Zejberovi a dodatečně si dovolím mu poblahopřát k narozeninám. Děkuji, pane předsedo, velmi mě to těší a děkuji vám za to přání. Eh, Sofie Okony, která společně se mnou tedy eh, formulovala eh, otázku k ústnímu zodpovězení, by měla mluvit jako první, takže prosím, předávám jí slovo. Sofie Okony, to forum o vodě se koná v Marseji, vy zodpovídáte za Marsej, to znamená, že se to všechno náramně hodí, máte slovo. Děkuji, děkuji. Richarde, za to, že jsi mi předal slovo. To je nesmírně elegantní, nesmírně sympatické a vůbec mě to od tebe nepřekvapuje. <clears throat> Ano, Čili dneska skutečně v podstatě chceme prezentovat takové, takovou rezoluci, usnesení, hmm, o které jste hovořila, která byla rozeslána. Je to takový návrh, který se týká organizace 6. světového fóra o vodě, které bude organizováno v Marseille ve Francii a to bude od 17. do 22. března letošního roku. My se domníváme, to znamená my, členové našeho výboru ENVY, že by Evropský parlament měl využít této příležitosti, že by měl využít tohoto světového fóra. My bychom měli opravdu vyslat velice silný signál, velice silný signál a to všem aktérům, všem zúčastněným, to znamená aktérům politickým, všem zúčastněným stranám, které se zabývají touto problematikou. A myslím si, že Evropský parlament by měl vyslat skutečně takový velice jasný signál pro toto celosvětové fórum. Čili je to takový návrh, usnesení, které podpořili politické frakce SAD, ALDE, Zelení, samozřejmě GUE. Já, jestli dovolíte, Pane předsedo, já bych potom poprosila Richarda, aby nám prezentoval tento návrh usnesení. Pouze, jestli hm, dovolíte takový nástěn, jak se na to díváme. V podstatě eh, se to dotýká čtyř hlavních oblastí. Čtyř hlavních oblastí, v podstatě takových čtyř problematik nebo tematických oblastí, jak bych to řekla nejlépe, kterým by se Světové fórum chtělo věnovat, to znamená organizátoři tohoto světového fóra chtěli zdůraznit, to znamená zajistit um, určitou kvalitu kvalitu života pro všechny. Dále je to určitý příspěvek k ekonomickému růstu. Dále je to snaha, aby naše planeta byla nadále modrou planetou a dále určité podmínky pro úspěšnou realizaci, implementaci všech těchto navržených politik. Jestli dovolíte, v rámci tohoto usnesení pouze bych vám připomněla to, že Evropská unie, Evropský parlament byly vždycky v podstatě už přes posledních 30 let zastánci takové velice silné politiky, jasné politiky v problematice vody. Leží nám na srdci i cíle OSN, OSN si je vědomá toho a považuje vodu, považuje vodu za společné, společný statek celého lidstva. Je to společný statek pro nás, pro všechny. Je to právo, právo člověka mít přístup k pitné vodě. To znamená, mělo by to být právo pro všechny lidi na světě. Ovšem bohužel 800 milionů lidí nemá přístup k vodě, nebo řekněme, nemá přístup k čisté vodě. To znamená 800 milionů eh, dětí a eh, dospělých a 2,5 milionu dětí umírá v tomto důsledku ne, nemožnosti přístupu k vodě nebo z důvodu že ne, toho, že nemají přístup k pitné vodě. Evropský parlament prostě chce vyslat silný, jasný signál všem těmto aktérům, kteří se zúčastní fóra. My, Evropská unie, Evropský parlament, by jsme přišli s takovou iniciativou. V podstatě posledních 30 let jsme organizovali mm, to znamená od různých států, které, které, se, které leží v pobodí největších řek, pokud jde o řízení zdrojů, vody a tak dále. My se samozřejmě snažíme v rámci EU i podporovat výměnu osvědčené praxe, dále je to decentralizovaná spolupráce a tak dále, tak abychom skutečně zajistili i to, že i Eh, nejenom eh, naši občané v EU, ale eh, globálně měli přístup k vodě. Myslím si, že je důležité touto decentralizovanou spolupráci pokračovat, podporovat, financovat rozvoj i v zemích, v našich partnerských zemích, v rozvojových zemích na tomto poli. A zároveň bychom se měli snažit o to, aby naše členské státy, abychom financovali určitý, určitý systém, který se zabývá Um, zabývá jednak spotřebou vody, dodávkami vody pro naše občany. To znamená záležitost, která je nesmírně pro nás pro všechny důležitá. Tolik na úvod. Děkuji. Děkuji voda mi také leží na srdci, protože jsem o ní psal svoji diplomovou práci. To znamená, že o vodě skutečně můžeme mluvit dlouho a ze široka, ale aby se dostali ke slovu všichni kolegové, tak navrhuji, aby všichni nás, další řečníci se omezili na minutu a půl, protože jinak to eh, nezvládneme do 11 hodin, kdy přijde další paní ministrině. Takže nejprve promluví Richard Zebr jako koordinátor eh, této otázky k ústnímu zodpovězení. Eh, děkuji Sofii za práci práci, kterou v této souvislosti odvedla. Jak už jsme řekli, snažili jsme se do toho zapojit všechny politické skupiny a myslím si, že každý se může eh, v té otázce nějak nalézt. Velmi děkuji také komisi, eh, která nám pomáhala při sepsání toho usnesení. Nám jde především o to, jakým způsobem eh, tedy se bude svět stavět k vodě, protože stop, spotřeba vody roste dvojnásobnou rychlostí, než roste počet obyvatel. Je to velmi zácný statek, důležitý pro rozvoj eh, lidstva, zemědělství, všech různých oblastí. Eh, Sofie tedy hovořila velmi dlouho, to znamená, že já tímto skončím a přenechám raději čas dalším kolegům. Děkuji. A nyní za SAD promluví eh, Taša Zábu. Mulțumesc mult. Într-adevăr, problema... Hm, děkuji, pane předsedo. Ano, problém vody je zcela zásadní, takže já děkuji kolegům za jejich, iniciativa, za, jejich iniciativu. E, tento návrh usnesení jasně ukazuje e, rozlišnost e, těchto tématů. Budeme mít teď Světové fórum pro vodu a mně se zdá, že ta struktura toho textu je zcela adekvátní. Myslím, že bychom tam tu strukturu měli tady ponechat aby to naše poselství bylo skutečně relevantní, jasné, přesné. Ten návrh usnesení mluví o vodě jakožto o takovém společném zdroji a o skutečnosti, že přístup k vodě je obecným a základním právem. S tím já souhlasím, nicméně si myslím, že bychom to měli ještě trošku posílit, abychom jasně řekli, že voda je vlastně veřejným majetkem a lidským právem a vím, eh, že jsme v roce 2009 eh, měli doporučení eh, podpořit toto prohlášení na Světovém fóru pro vodu a měli bychom to, myslím, tedy posílit a podpořit i v našem usnesení. Když mluvíme o univerzálním přístupu ke společnému veřejnému zdroji, tak si myslím, že bychom tam měli také naznačit, jakými modalitami bychom tohoto chtěli dosáhnout. Jedním eh, z nástrojů by třeba mohlo být využití různých fondů a dotací, které by umožnily přístup eh, k vodě eh, v nejchudších oblastech. A možná bychom tady mohli identifikovat i jiné možnosti. Vzhledem k tomu, že víme, že nemám moc času, tak tímto skončím a ještě se budu účastnit později debaty. Děkuji. A nyní pan Gerprandy za liberály. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem kolegům, kteří se chopili iniciativy a předložili toto usnesení. Je velmi dobré, důležité a dobré vidět, že Fórum o vodě se stává celosvětově důležitým fórem, protože jsou tu eh, diskutovány eh, záležitosti týkající se vody, které jsou samozřejmě nesmírně důležité a my všichni jsme si toho vědomi. Rád bych zdůraznil několik málo otázek, které bych rád eh, přidal k tomu usnesení. Jednak je to význam zemědělství jako sektoru, protože to je samozřejmě největší uživatel vody v Evropě a je to také jeden z největších znečišťovatelů vody. To znamená, že skutečně můžeme velmi vytěžit eh, z toho, že se budeme soustředit na oblast zemědělství. Další otázka je biologická rozmanitost, o které jsme hovořili již včera. Je očividné, že čistá voda je nezbytná pro zachování biologické rozmanitosti, ale je to také naopak. Zároveň je to jedna z nejdůležitějších služeb, kterou nám příroda poskytuje. Čistá voda. Pokud se podívám na svoji vlastní zkušenost z Nizozemska, tak my máme skvělé duny podél pobřeží. A my tedy eh, čistíme vody tím, že používáme duny. A když jsem se ptal vodárenského průmyslu, tak eh, jsem se ptal, co bychom museli platit za to, kdyby tady nebyly du- duny. A byly tu by to skutečně miliardy euro. Pane předsedo, chtěl jsem se také soustředit na ekonomický význam vody. Jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti průmyslu. Děkuji. Thank you. Uh, next speaker. Děkuji. Další řečník hasi za zelené. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že ten návrh je docela ucelený a v podstatě se tam zmiňuje většina otázek, které se týkají eh, zacházení s vodou. To znamená čistota vody, pitná voda, potom eh, různá hlediska týkající se jak kvality, tak kvantity. Ovšem, Možná, že předložíme takový doplňující návrh, takový doplňující pozměňovací návrh. Samozřejmě jinak hodláme podpořit toto změní, které je v zásadě dobré. A co se týká nějakého toho mechanismu cen, dalo by se tomu říkat tarifikace, protože, jak víte, ve většině našich členských států máme takovou degresivní tarifikaci. Čím eh, více Eh, kubických metrů vody spotřebujeme, tak tím méně platíme, obzvláště v zemědělství, kde se používají veliké objemy vody. Ve Francii přes 80 spotřeby vody eh, je právě v zemědělství, ale přitom oni finančně přispívají eh, méně. Takže my možná na příští týden předložíme takový pozměňovací návrh, který by se týkal takové trošku spravedlivější tarifikace, progresivnější tarifikace Zdá se nám to logické, abychom se vyhnuli plítvání s vodou. Myslím si, že bychom právě eh, zabránili tomuto tím, že bychom nastavili správně ten mechanismus cen. Děkuji. Děkuji. A nyní a eh, paní Sandr, prosím. Děkuji, pane předsedo. A ještě jednou mi dovolte, abych vám poděkovala za, ke, ke zvolení do funkce. Ráda bych také poděkovala eh, paní kolegyni Okony a panu Zéberovi za to, že předložili toto usnesení. Samozřejmě, že je to eh, důležitá přeshraniční záležitost a proto bych ráda řekla, že právo na vodu je samozřejmě jedním z lidských práv. To si musíme uvědomit. A kromě toho bychom měli podporovat e, integrované plány pro řízení vodních zdrojů. A měli bychom se soustředit na to, aby existovaly jasné kvóty, procentní sazby, to se objevuje v bodě 11. Ale myslím si, že bychom měli jít ještě dále, že bychom e, měli zmínit zodpovědnost územně správních celků, tak aby to bylo všechno mnohem viditelnější navenek. Já si myslím, že to je důležitý faktor pro uh, náš život. Prá, právo na vodu, přístup k vodě, uh, čističky, všechny tyto záležitosti. Další věc. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se sešli s nevládními neziskovými organizacemi v rámci tohoto voda o vodě a věnovali se tomu. Eh, a nyní paní kolegyně Gutierrez Cortines, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mně se opravdu líbí, že tady mluvíme o té otázce vody, ale myslím si, že by bylo lepší eh, to v některých bodech trošku zkonkrétnit. Já si myslím, že komise Eh, hodně na té otázce vody zapracovala. My o tom také už nějakou dobu mluvíme. A myslím si, že bychom tam měli zapracovat více konkrétních návrhů a řešení. Nemáme žádnou integrovanou politiku pro vodu v Evropské unii. Zaslechla jsem tu, eh, že bychom to měli řešit cenami, ovšem ty ceny budou záležet na tom, kolik vody máte, takže by tam asi byl rozdíl mezi severem a jihem Evropy. A náklady na čištění vody potom také záleží, záleží na metodě a na místě, kde se to děje. Takže já si myslím, že důležité by bylo kontrolovat původ vody. Pokud budeme mít skutečně transparentní informace o tom, odkud ta voda pochází a jak je distribuována, pak se vyhneme konfliktům. A neměli bychom zapomínat na to, že v zemích, jako je třeba Turecko, existují velké výhrady proti eh, té politice eh, jednotného nakládání eh, s vodou přes hranice na základě povodí. Takže já si myslím, že tohle eh, musíme mít neustále na paměti. V některých bitvách jsme už prohráli, ale musíme pokračovat v boji kvůli našim zásadám. Obzvláště co se týká hm, toho um, hospodaření s vodou na základě povodí a ne na základě států. Kolega Prody, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně Jakožto člen pracovní skupiny na vysoké úrovni, kde se mluvilo o klimatických změnách, bych chtěl eh, něco říci k otázce hospodaření eh, s vodou, kde musíme být neustále na paměti, že chceme vodu udržet co nejdéle eh, tam, eh, kam naprší. Tohle eh, platí i pro městské oblasti, protože v současné době dochází k takové vodotěsnosti zapříčiněné eh, pokrokem znečišťování životního prostředí, což má potom i špatné dopady. Takže já bych tady chtěla zdůraznit důležitost půdy i pro vodohospodářství, protože to je v podstatě eh, jediný způsob, který nám umožňuje nakládat s vodou efektivním způsobem. Takže já si myslím, že v tomto kontextu je voda důležitá i jakožto taková metafora těch vzácných zdrojů, takže eh, bychom neměli eh, jet jen do Marseille, ale i do Ria na rok 2020 a mluvit o tom. Děkuji. Nyní Sofia Mazej Kukovič na minutu 30. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, promiňte, eh, že jsem předtím mluvila možná příliš dlouho. Teď bych od toho usnesení očekávala trošku větší angažovanost, abychom v Evropě mohli více pít vodu z kohoutku, aniž by tato byla nějakým rizikem pro naše zdraví. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní kolegyně Krista Klás. Já vím, že během tak krátké doby není možné všechno probrat, ale je důležité, abychom neobjevovali Ameriku. Celou řadu věcí už jsme probírali. Já pouze chci vyzvat iniciátory tohoto usnesení, aby eh, tedy ne, neopakovali to, co už jsme říkali. My jsme měli zprávu eh, AKP v loňském roce a ta se také týkala vody, to znamená, že tu bychom do toho mohli zahrnout, nějak na ní odkázat. Děkuji, to je vzorné, vy jste dodržela čas. Nyní tedy musíme přijmout, schválit tu otázku k ústnímu uh, zodpovězení. Ten, kdo je pro, uh, nechť prosím zvedne ruku kdo je proti, dobře. Eh, otázka k ústnímu zodpovězení je tímto schválena a kromě toho eh, tedy máme usnesení, které k tomu budeme schvalovat. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 31. ledna tohoto roku a o tomto usnesení budeme hlasovat 29. 29. února a 1. března, to znamená během tohoto eh, období v našem výboru a na 1. březnovém, plenár, 1. březnovém plenár, plenárním zasedání se to bude probírat v plénu. Dobře, děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Eh, máme tu další paní ministrině. Ja, ich heiße ganz herzlich willkommen Ida Auken. Velmi srdečně vítám paní Idu Auken, úřadující eh, předsedkyni rady a ministrině životního prostředí Dánska. V našem výboru je eh, toto jméno známé, to je to takové slučování rodin. Program je velmi zajímavý. Minulý týden ve Štrasburku jsme si vyslechli eh, velmi dobro, dobře připravenou prezentaci paní premiérky, to znamená, že já nechci eh, příliš dlouho hovořit. Velmi se těšíme na vaši prezentaci, velmi se těšíme na dánské předsednictví. Paní ministrině, máte slovo a následně budete moci pokládat otázky, milí poslanci, milé poslankyně. Eh, a to v jednom nebo ve dvou kolech, pravděpodobně ve dvou kolech, protože eh, otázek bude hodně. Takže paní ministrině, vítejte, velmi se těšíme na vaši prezentaci, prosím. Děkuji, pane Chrote. A i já vám přeji mnoho úspěchů do, vašiho, do vaší nové funkce. Doufám, že to bude eh, velmi dobré a velmi se těším na naši vzájemnou spolupráci. Honorable members. Vážený pane předsedo, Vážené dámy, vážení pánové, je pro mě opravdu velikou ctí, velikým potěšením promluvit dneska o prioritách dánského předsednictví na odcházející 6 měsíců v oblasti životního prostředí. Dánské předsednictví se těší na kvalitní spolupráci mezi našimi institucemi. Chci vás ujistit, pane předsedo, o tom, že dánské předsednictví je odhodlané velice úzce spolupracovat s vaším výborem. Pokud chceme opravdu v této oblasti pokročit, pokud jde o životní prostředí, musíme spolupracovat na všech polích a musíme se spojit i s ostatními aktéry. Toto prostě musí být společné úsilí. Naše ambice jsou vysoké. I když samozřejmě jsme si vědomi toho, že evropská ekonomika je postižená finanční krizí, která je hrozbou pro celé evropské hospodářství. Toto je samozřejmě velice těžký výchozí bod pro dánské předsednictví. Ovšem já jsem přesvědčena o tom, že reakcí na stávající krizi není tzv. business as usual, to znamená status quo. Evropa netrpí pouze v důsledku finanční krize, Evropská unie a i zbytek světa čelí klimatickým krizím, krizím v oblasti nedostatku zdrojů. A všechny tyto krize jsou propojené a proto je musíme řešit koherentním společným způsobem. Žádné řešení v této oblasti nenalezneme bez ekonomického růstu a tvorby pracovních míst. Toto samozřejmě musí jít ruku v ruce se zlepšenou konkurenceschopností a samozřejmě ta musí jít ruku v ruce se zvyšováním efektivity a účinnosti zdrojů. Zlepšená účinnost zdrojů zlepší konkurenceschopnost a profit našich, bizni, našich podniků, evropských podniků, ale zároveň je to cesta vpřed k udržitelnému um, ehm, zpravování našich přírodních zdrojů. A nemám na mysli pouze energetické zdroje. Hovořím o zdrojích v širším slova smyslu. Energetika, přírodní uh, zdroje, voda, vzduch, půda, biodiverzita. Uh, pokud chceme upravit i naše finance udržitelným způsobem, myslím si, že ekonomika prostě musí jít zeleným směrem. Není to pouze ta správná cesta, podle mého názoru je to opravdu nezbytná cesta před. Musíme vytvořit nový zelený ekologický přístup, který připraví budoucnost, která bude, která bude zdrojově efektivní. Musíme mít určitý rámec politik, rámec, který zaručí koherenci, integraci jednotlivých politik, které tvoří naše hospodářství i na naše, náš životní styl. Určitý rámec, který vytvoří prostor pro inovační postupy, efektivitu zdrojů musíme zlepšit i účinnost dodávek. Toto všechno musíme eh, inteligentním způsobem regulovat. Produktové designy, ekodesigny musíme podporovat naše, naše přírodní stanoviště, musíme se snažit o recyklaci, o, o mm, úsporu v oblasti zdrojů. Toto všechno jsou klíčové oblasti našich politik pro životní prostředí. Pro naše dánské předsednictví jednou z priorit to, aby environmentální politika byla jedním z hráčů, pokud jde o přechod k ekologické ekonomice. My prostě chceme tento přístup um, um, ekonomiky, účinnosti zdrojů být součástí i našeho přístupu k Rio plus 20 konferenci a zároveň v rámci sedmého akčního environmentálního programu. Můžeme se podívat na čistou vodu. Toto je jeden příklad. Je to základní zdroj, je to podmínka života jako takového. Já si myslím, že dodávky pitné čisté vody do budoucna budou představovat jednu z nejdůležitějších výzev v této oblasti. V rámci dánského předsednictví využijí veškerých možností, abych pokročila v této oblasti účinnosti vody. Rio plus 20. Tato konference samozřejmě budeme zapojeni do jednání v tomto ohledu, sedmý um, um, akční program, environmentální program, dále no, to budou prioritní oblasti, které se týkají životního prostředí, bilaterální dohody v oblasti vody a tak dále ve všech, to, všech těchto oblastech budeme aktivní, budeme připravovat i eh, jednotlivé oblasti s komisí, eh, pokud jde o vodní stroje, které bychom chtěli připravit tento program na, do konce roku 2012. Rio Plus 20. Tato konference podle mého názoru je unikátní příležitosti pro globální společenství přijít ke konkrétními ambiciozními cíli v oblasti udržitelného rozvoje. EU je průkopníkem v tomto ohledu. Snažíme se bojovat za ekologizaci naší ekonomiky. Máme se konkrétní návrhy v rámci cestovní mapy pod dohledem eh, eh, OSN. Potřebujeme konkrétní eh, konkrétní kroky, na kterých se dohodneme v červnu v Riu. Společně s dalšími kolegy se budu snažit posílit pozici EU ještě před touto konferenci v Riu. Dánské předsednictví se snaží, bude snažit připravit i závěry environmentální rady v březnu. Budeme diskutovat o Riu plus 20 na neformální schůzka ministru Holsenu v Dánsku a zároveň Rio plus 20, tato konference, měli bychom ji věnovat pozornosti na Evropské radě. Doufám, že tato konference povede k dohodě, pokud jde o environmentálně škodlivé eh, eh, látky, které bychom chtěli postupně vylučovat. Toto je dobrý signál, který bychom chtěli vyslat pro všechny země. Toto je vhodná doba. Mnoho eh, členských zemí bojuje se škrty v rozpočtech a proto si myslím, že teď nastal ten vhodný okamžik. Myslím si, že bychom měli přijít s jasnými závazky, pokud jde o zdroje, zvýšit účinnost zdrojů a to celoplošně. Energetika, voda, zemědělství, společně s udržitelnou spotřebou, výrobou, produkcí, udržitelná města. Toto všechno jsou klíčové oblasti, kde potřebujeme zacílené kroky, dále mechanizmy sledování. Na tom všem bychom se měli domluvit v Riu. Nedostatek eh, přístupu k pitné, čisté vodě, toto je jedna z našich priorit a voláme potom, aby se globální společenství věnovalo této problematice. Doufáme, že v Riu budeme schopni se zabývat řešením této krize. Přijdeme s jasnými cíly v oblasti vody, především globálními cíly s konkrétními kroky, tak abychom dosáhli těchto stanovených cílů. Evropská unie musí být průkopníkem v tomto strategickém, eh, v této strategické oblasti, které je důležité pro udržitelný rozvoj, tak jak to bylo definováno v Riu v deklaraci v roce 92. Doufám, že tato konference, která nás čeká, pokročí i v účasti veřejnosti, zapojení eh, do rozhodovacích procesů. V ECA eh, regionech máme Aruskou umluvu, která by mohla být, být příkladem pro zbytek světa a doufám, že Evropský parlament bude v tomto ohledu hrát aktivní roli v přípravě této konference a i v účasti na této konferenci. Musíme Eh, spolupracovat s našimi partnery na globální scéně. Všichni mají svou roli a já doufám a počítám i s vaší pomocí. Rio plus 20 to je jedna záležitost. Ovšem budeme pracovat i na sedmém EAP programu. Toto je jedna z klíčových priorit našeho programu, protože tento akční plán představuje potenciál přemostění mezi evropskou strategií pro rok 2020 s zelenou ekonomikou v rámci Evropské unie. unie. A snažíme se propojit jednotlivé služby které jsou důležité, které poskytuje příroda a životní prostředí pro naši ekonomiku. Vítám eh, cestovní mapu Komise pro eh, pro zdroje, která bude základem sedmého programu EAP. Tento cestovní plán definuje všechny důležité body této zelené transformace, využívání našeho přírodního kapitálu, minerální zdroje, půda, voda, biodiverzita. Toto jsou naše aspirace, toto je naše touha, tak bychom vytvořili kvalitnější prostředí do budoucna, připravili se na konferenci Rio plus 20 Měli bychom samozřejmě ale dostat našim závazkům. Dále je to implementace cílů z Nagoje v oblasti biodiverzity. Toto je ještě pořád eh, jedna z našich výzev. Dále eh, je to nejenom Um, všechny tyto oblasti byly začleněny do akčního plánu pro ekoinovace, které připravila komise. Já doufám, že nový sedmý EAP program bude takovým zastřešujícím eh, rámcem přípravy eh, této, eh, nebo implementace této cestovní mapy pro účinnost zdrojů a samozřejmě pro ozeleňování naší ekonomiky. Já si myslím, že tento nový sedmý program by se měl zaměřit na následující věci. Na na Samozřejmě, že e, je zde mnoho oblastí, dále je to i um, výroční zpráva Agentury pro životní prostředí, která to potvrzuje. To znamená, že zde máme politiky, které se již osvědčily. My začínáme na zelené louce. Měli bychom se zaměřit ovšem i na e, všechny výzvy, i na oblasti, kde zatím ještě nemáme dostatečnou legislativu. Jsou zde jiné oblasti, nejenom účinnost zdrojů, ale i oblast klimatu, především pokud jde o různé adaptační záležitosti, e, zdraví, chemické záležitosti, chemikálie, ne, nejenom e, v oblasti rýče, ale různých disruptorů, um, nanomateriály a tak dále. A dále je to implementace environmentálního AKI, kde ještě očekáváme navýšení přidané hodnoty. Kromě nového sedmého programu EAP bychom se měli zabývat i sektorovými politikami, zaintegrovat toto zacílení na životní prostředí do jednotlivých sektorů. To je způsob, jak zajistit ozelenění ekonomiky obecně. Samozřejmě, že očekáváme určité iniciativy v rámci tohoto akčního programu komise a že se to odrazí v našem výročním, eh, v výročním přehledu. Máme vysoká očekávání, pokud jde o revizi společné zemědělské politiky a i společné politiky rybolovu. Doufáme, že zlepšíme i oblast ochrany přírody, biodiverzity na celém území Evropské unie. Je zásadní, aby finanční nástroje byly přizpůsobeny našim potřebám pokud implementujeme směrnici, rámcovou směrnici o vodě nebo Natura 2000 nebo rámcovou směrnici o mořském prostředí. No a teď zdá se, že jsem něco zkrátila, to vám jistě nebude padit. Samozřejmě, že musíme být ambiciozní a realističtí. Zelený růst dosáhneme pouze, pokud budeme mít podporu ze strany rady, parlamentu, pokud to bude skutečná spolupráce, pokud naše jednání dospějou k závěrům, pokud návrhy budou adaptovány a pokud skutečně přejdeme od slov k činům v prospěch našich občanů. Dovolte, abych se nyní zabývala jednotlivými konkrétními oblastmi, kterým bude věnovat naše předsednictví pozor pozornost. Klíčovou prioritou dánského předsednictví je poskytnout účinné a um, připravené vedení e, zasedání rady i za spolupráce Evropského parlamentu u konkrétních oblastí, které si věnujeme. Snažíme se podporovat jednání v rámci um, různých oblastí, opravdu dohloubky, dosáhnout politickou dohodu co možná největšího počtu těchto jednotlivých dosie oblasti v rámci dánského předsednictví. Samozřejmě, že budeme pokračovat v jednáních u čtyř návrhů, které jsme um, zjetili z polského, před, od polského předsednictví. Jednak je to revize směrnice o GMO, dále je tam se snažíme poskytnout členským státům eh, mít možnost určitých limitů nebo zákazů GMO a jejich pěstování na svém území. My se snažíme zkoumat různé možnosti vyřešení problému blokující menšiny na radě. Snažíme se o dosažení politické dohody u tohoto návrhu na radě pro životní prostředí v březnu. Vezmeme v potaz i pozměňovací návrhy, které přijal Evropský parlament v červenci 2011. Environmentální záležitosti jsou nesmírně důležité eh, pro eh, Evropský parlament. Je to v podstatě jakýmsi doplňkem eh, analýzy rizik agentury EFSA. Já se budu snažit nalézt kompromis i u ještě nevyřešených otázek. Ty členské státy, které chtějí omezit tuto oblast nebo zakázat GMO, aby skutečně měli tuto možnost. Další věc, kterou jsme přepsali od polského předsednictví, je sulf, je síra a, a um, paliva, která získáme z moří a tak dále. My bychom, dále je to, dále je to například, um, to znamená všechny oblasti, které se týkají síry, mořského prostředí, ochrana Balského moře, uh, Severního moře, ochrana mořského prostředí. My se snažíme dohodnout, eh, dosáhnout určité dohody na radě, pokud nebude možná dohoda v prvním čtení s Evropským parlamentem. Vím, že mnoho členských států zde má určité problémy, ovšem pro nás je zásadní, abychom ale, alespoň přílohu číslo 6 této umluvy implementovali. To je pro nás minimum. Pokud se nám povede dosáhnout kvalifikované většiny na radě, tak budeme opravdu nesmírně rádi. Samozřejmě jsou, je to emise síry eh, z lodí. Eh, víme, že v roce 2020 to, um, to překročí všechny hranice, o kterých jsme hovořili, 50 tisíc občanů v EU. Právě bohužel kvůli tomuto znečištění sírou umírá v Evropě. My musíme být ambiciozní v tomto návrhu. Třetí dosie, kterému se chceme věnovat, Eh, je import a eh, vývoz eh, nebezpečných, nebezpečného materiálu. Přepracovaná verze se týká především administrativních technických záležitostí, ovšem návrh komise zároveň umožňuje vývoz na základě této umluvy podle situace v jednotlivých členských států. Ovšem bohužel zatím jsme neobdrželi odpověď z některých členských států, pokud v tomto, v tomto ohledu. Dánské předsednictví se bude snažit dosáhnout dohody v rámci prvního čtení, dohody mezi Radou a Evropským parlamentem. Samozřejmě mm, se snažíme zachovat stávající úroveň ochrany. ochrany na základě výsledku z vašeho výboru si myslím, že ten, ta, ta naděje je zde velice dobrá. Doufám, že s tím souhlasíte artikl 703 a dále kontrola závažných, e, závažných incidentů, které zahrnují nebezpečné látky. Samozřejmě hovoříme zde o posílení um, přístupu veřejnosti k informacím, dále účast na rozhodovacím procesu, přístup ke spravedlnosti. Toto jsou všechno zásadní věci a já si myslím, že na radě i v parlamentu je veliká vůle dosáhnout dohody v prvním čtení u této věci, která je nesmírně ambiciozní a která se snaží překonat eh, určité konvenční náhledy a neschody. Jednání budeme budeme pokračovat i u třech nových návrhů komise. Je to program LIFE pro um, léta 2014 a 2020. Tento program LIFE je v podstatě součástí víceletého uh, rámce, víceletého um, programu, proto se tomu samozřejmě budeme věnovat, budeme se zabývat hlavními prvky tohoto návrhu, prioritami, eh, především které mají dopad na životní prostředí. Program Life je nesmírně důležitým programem pro diverzitu, pro ochranu krajiny v Evropě a zároveň se snaží chránit ohrožené druhy, faunu, floru. Ehm, mohla bych uvést mnoho příkladů v tomto ohledu. Dále jsou to, dále, ehm, jsou to návrhy ve kterém očeká, očekáme dohodu e, v, v červnu na základě e, předložené, předloženého dokumentu e, ze strany komise. Dále je to součást hongkongské úmluvy, která byla přijata v roce 2009, která se týká odstraňování nebezpečných zbytků lodí a tak dále. V této oblasti očekáváme politickou dohodu na radě v červnu. A poslední věc, doufám, že rada dospěje k závěrům ve dvou důležitých oblastech. Je to COP11, biodiverzita a dále je to oblast dohody o rtuti. V rámci dánského předsednictví připravíme jednání pro COP11 v Indii v říjnu letošního roku. Já si myslím, že diskuze v oblasti mobilizace zdrojů v následujících několika měsících před eh, konferenci COP11 budou zásadní pro úspěšné působení na této konferenci. Bojujeme s globální ekonomickou krizi, proto bychom měli hovořit o inovačních finančních mechanismech. My budeme mít společné jednání s květnu s komisí, s ministry, kde se budeme snažit eh, diskutovat možnosti mobilizace zdrojů. Samozřejmě, že EU hraje důležitou roli i vůči, naš, vůči třetím zemím a zároveň jsme největším donorem v oblasti diverzity. Proto si myslím, že je nesmírně důležitá, důležité, abychom se zapojili do této konference. Dánské předsednictví společně s členskými státy a s komisí bude eh, se snažit prosazovat ambiciozně, ale re, eh, realistický přístup pro konferenci konferenci COP11. Budeme se snažit usnadnit jednání i v nové úmluvě o rtuti, budou probíhat jednání například i v Uruguayi v červnu, je taková eh, úmluva, která byla opravdu zásadní v té, eh, bude zásadní v této oblasti, protože rtuť eh, představuje obrovské riziko globálního charakteru. Dánsko se bude zabývat i přípravnou práci v této oblasti, tak abychom dosáhli cíle v této, abychom splnili cíle, které jsme si stanovili. Samozřejmě, že e i ICCM 3 a AMC procesy, to je něco, na čemu se budeme věnovat. Chceme, abychom byli efektivní a účinným předsednictvím, které eh, bude napomáhat jednání ve všech oblastech. Budeme se snažit o kvalitní environmentální politiky v následujícím období, tak aby EU byla se na zelenou, ekologickou eh, ekonomiku, abychom byli otevřeným předsednictvím, otevřeným, eh, které se bude snažit zapojit různé zúčastněné aktéry. Je zde mnoho výzev, ovšem ovšem hodně, to znamená, že nás čeká eh, hodně práce. Potřebujeme nové technologie, udržitelnou, udržitelný rozvoj, tak aby naše ekonomika byla odolnější. Myslím si, že eh, jinak promrháme možnost transformace na zelenou ekonomiku budoucnosti. Musíme na tomto poli spolupracovat, abychom zvýšili standardy, ambice a abychom skutečně měli co říci na globální scéně. Udělám vše, co je v mých silách, abych pokročila ve všech těchto důležitých oblastech a věřím a jsem přesvědčena o tom, že i rada bude chtít, abychom spojili úsilí a abychom byli konstruktivním hráčem. Ja, das ist ein sehr strammes Programm, was Sie Máte skutečně nabitý program, velmi ambiciozní program a E, úplně cítím ten čerstvý vítr, který tady vane sálem, takže se velmi těším na naši vzájemnou spolupráci. Kolegové jsou jistě plní otázek. Přihlásilo se 14 kolegů, kteří e, požádali o slovo, nicméně musíme nějak omezit čas na otázku na dvě minuty a tím také uzavírám seznam řečníků. Nyní tedy pře, e, přečtu seznam řečníků. Nejprve Richard Zebr. Dan Bach, potom pan kolega Gerbrandy, potom Sandr Bellier, Karl-Heinz Florenz, Osa Westlund, Viktory Prody, Jolanta Hübner, Karl Schlüter, Krista Klaas, Dan Jorgensen, Sofia Masej Lukovič, eh, Jo Leinen, Kryton Arzenis a Satu Hasi. Na tu jsem nezapomněl. Dobře, takže nejprve Richard Zeibel. Eh, máme tedy Eh, následující časový plán, dvě minuty na každou otázku, poté co deset minut hovořilo eh, předsednictví. Děkuji, pane předsedo, a dovolte mi, abych eh, po pochválil panu, paní ministrini, protože je vidět, že dánové zvládli genderovou rovnováhu. Měli jsme tady eh, tři ministrině a jenom jednoho ministra. V našem výboru se nám to nepodařilo, ale vidím, že dánské předsednictví je mnohem úspěšnější. Je to takové eh, předsednictví plné žen, mladé, dynamické, které se zastává životního prostředí. Já jsem nevěděl, že i eh, v v severských zemích jsou taková oběna, oblíbená jména, příjmení, například Auken. E, to znamená, že ta diskuze bude o, bude o to zajímavější. Já vám velmi děkuji, že e, vystoupíte i dnes odpoledne ve 13 hodin. Zvu všechny kolegy. Ve 13 hodin bude paní kolegyně hovořit v Tyrolské kanceláři o otázkách vody. My máme tady v parlamentu malou kanceláře a velmi se těším na to, že tam někteří z vás přijdou a že vás budu moci přivítat. Rád bych se ještě vrátil k tomu, co jste říkala o společné zemědělské politice a o regionální politice. Zmínila jste to, že eh, tedy chcete posílit cross-compliance, to znamená podmíněnost dotací, a to především pokud jde o rámcovou směrnici o vodě. A já bych se vás rád zeptal, jak to konkrétně eh, plánujete. Počítáte s tím, že by se zavedly nějaké konkrétní indikátory? Víme, že bychom měli eh, celou tu oblast učinit ekologičtější z hlediska používání vody. A proto bych se vás rád zeptal, jak to konkrétně vypadá. A kromě toho mám jednu otázku týkající se geneticky modifikovaných orga, eh, organismů. Víte, že Rakousko je jednou ze zemí, která má s tím potíže a proto bych se vás ráda zeptal, rád zeptal, jak vidíte eh, tu situaci, jak chcete překonat blokující menšinu, která se v tuto chvíli vytvořila v radě jak to vidíte tedy se zákazem GMO v Rakousku. A konečně energetická účinnost. Já vím, že to není vaše eh, kompetence, vaše vlastní téma, ale jak vidíte další postup v této věci. Děkujeme. A nyní Karin Kalmbach a Následně promluví pan kolega Gerbrandy. Já budu velmi stručná, eh, protože se chtějí přihlásit i další kolegové o slovo. Vy jste dvakrát zmínila rozmanitost druhů. Já jsem tedy z vašich slov vyrozuměla, že jste proto, aby o použití GMO rozhodovaly jednotlivé členské státy, což se mi velmi líbí, pokud je tomu tak. A druhá věc. Ministři životního prostředí v eh, prosinci bohužel ne, nezakotvili strategii rozmanitosti druhů do oblasti zemědělství. To znamená, že já se vás ptám, v čem spatřujete možnosti a šance. Já už jsem tedy kladla tu uh, otázku i předcházející ministrině, jak tedy uh, vidíte tu možnost, že by to nebyla pouze hesla, ale že by to bylo nějak uvedeno do praxe. A já tady uh, vidím jasnou souvislost s reformou společné zemědělské politiky a s těmi fokusovými oblasti, kde bychom tedy mohli mohli nejvíce přitlačit. Děkuji, paní Kardenbach, a nyní tady promluví pan Gerbrandy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejen poděkovat paní ministrině Auken za její prezentaci, ale chtěl bych jí také poblahopřát k velmi ambicioznímu programu na příští půl rok. Já myslím, že jste tady eh, našla eh, dobrou půdu pro to vaše poselství, které se týká eh, zelených kvót, eh, dotací a tak dále, ale já se trošku obávám reakce, eh, které se vám dostane na radě obecně se všemi těmi dobrými úmysly. Když se podívám na to, co dělá rada v oblasti ochrany životního prostředí, tak abych to řekl diplomaticky, není to příliš pozitivní vývoj. Rada pro životní prostředí v prosinci ustoupila v oblasti biodiverzity ministrům zemědělství. Vůbec si netroufají dotknout se eh, rybolovu, protože se bojí o své rybáře. A co se týká efektivního využívání zdrojů, tak ne, že by to na radě bylo ještě úplně zmasakrováno, ale eh, rozhodně ten návrh komise nebyl přijat příliš vřele. A já se obzvláště obávám, že ten eh, čerstvý vítr, nový vítr, co teď vane v Dánsku, jak ho chcete přesně převést eh, do té velmi eh, ledové rady, která je velmi ledová vůči environmentálním otázkám. A to v době, kdy potřebujeme velkou udržitelnost pro naše ekonomiky. Nejen proto, že eh, nám záleží na naší planetě. Takže já bych ráda, abyste se k tomuto vyjádřila. Děkuji. Velmi děkuji. A nyní paní Sadrin Bellier a potom Karl Heinz Florenz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní ministrini. A já bych se připojila k, ke kolegům, kteří vám děkují a blahopřeji vám k tomu velice ambicioznímu programu, který jste nám tu prezentovala. A podílela bych se ještě na několik oblastí a požádala určitá upřesnění. Vy jste ve svých eh, prioritách mluvila konkrétně také o implementaci eh, té umluvy, která byla před eh, deseti lety podepsána v Dánsku, přístup k informacím a ke spravedlnosti veřejnosti. Od roku 2003 je ten třetí pilíř zablokován na radě. Pořád ještě čekáme na směrnici, která zharmonizuje přístup ke spravedlnosti na evropském území. Mohla byste nám upřesnit, eh, co hodlá udělat dánské předsednictví, aby s tím procesem implementace této směrnice nějak pohnulo? Protože potřebujeme zajistit evropským občanům právo jednat, eh, aby zajistili respekt eh, pro ochranu životního prostředí, v roce 2012. Je to tedy eh, dotaz a je to také žádost ekologů v Evropském parlamentu. Vy jste také mluvila o tom samitu v Riu v červnu. Mohla byste nám ještě upřesnit nebo nám podat nějaké další informace o tom a ujistit nás, že bude učiněno vše, aby eh, se podpořilo usnesení Evropského parlamentu na tomto summitu. A mohla byste nám, prosím, také říci, zda vy osobně při jednání podpoříte vytvoření skutečné nové světové organizace pro ochranu životní prostředí, která by byla schopná čelit VTO. A také nám prosím řekněte, jestli podporujete a hodláte podpořit koncept zelené ekonomiky, která by respektovala udržitelnost a sociální spravedlnost, takovou novou ekonomiku. Děkuji. Děkuji a nyní Karl Heinz Florence a následně Osa Westlund, prosím. Paní ministrině, děkuji vám za velmi pozbuzující čerstvý projev. Eh, eh, já jsem tedy měl to štěstí, že jsem vedl eh, některá jednání s vaším strýcem. Eh, to znamená, že vaše rodina je symbolem eh, kvality, spolehlivosti ale zcela spontánně budu reagovat na to, co jste řekla. Vy jste řekla, že GMO tedy eh, budou rozhodovány na úrovni jednotlivých členských států. Eh, moji rakouští kolegové to hned schválili, pochválili. Já mám to smůlu, tu smůlu, že bydlím 10 kilometrů od nizozemské hranice. A my samozřejmě dostáváme mnoho eh, krmiv z Nizozemska do Německa a jak můžeme zajistit, že ty krm, ta krmiva budou skutečně prostá GMO? Jak to můžeme uh, prověřit? Já vím, že tuto otázku řešíme už deset let, ale jak se k tomu mají stavět mal, malí zemědělci? Jak tedy mohou garantovat, že něco je prosto GMO, že v tom nejsou geneticky modifikované organismy? To je tedy jedna věc, na kterou bych se rád zeptal. A druhá věc? My jsme 1. června my tady 1. června musíme schválit naše cíle, pokud jde o snížení CO2. A já se vás ptám, jakých cílů se tedy budete držet, jestli těch schválených cílů pro rok 2020, anebo jestli podle nového odhadu dopadu, který je už dávno znám, eh, v radě dojde k tomu, že se budou prosazovat jiné cíle. Tady v výboru o tom diskutujeme velmi vášnivě a proto se vás ptám, jak eh, to vidíte vy. Použití zdrojů, účinné použití zdrojů. Na co byste se v této souvislosti ráda eh, zaměřila? Takže to by byla moje poslední otázka. Velmi děkuji. Děkuji a nyní paní Westlund a následovat bude Vittorio Prodi. Děkuji. Ráda bych k tomu řekla, že mám velkou radost, že dáváte Evropě moderní tvář, protože jste dánská mladá ministrině a i vaše, vaši rodiče se velmi angažovali v politice a já si myslím, že tyto instituce a tento parlament mají ještě hodně co dohánět, pokud se vám budou chtít vyrovnat. Jsem velmi ráda, že jste mezi námi, děkuji vám za vaši prezentaci. E, ten program, který jste představila, obsahuje body, které jsou velmi důležité i pro nás. My jsme se dívali na mm, nejrůznější body, koktejly, tedy směsi různých léčiv, nanomateriály. To všechno jsou velmi eh, důležitá témata a vidím, že Dánsko se těmi tématy zabývalo již velmi intenzivně a myslím si, že si musíme především uvědomit, že jde o zdraví budoucích generací, o zdraví eh, generace našich dětí a vnuků a věřte, že dostanete eh, podporu parlamentu a doufám, že dostanete podporu také od ostatních ministrů, aby z toho byl nějaký konkrétní výsledek. Děkuji a nyní promluví Vittorio Prodi a potom potom Jolanta Hibner a potom tedy ukončíme první kolo řečníků a dostaneme se k odpovědím. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrini, protože opravdu přinesla velmi široký projev. Já mám několik dotazů. Za prvé, je možné zvážit nějakou revizi týkající se směrnice o obalech, aby se tam zapracovaly eh, ty eh, biodegradabilní plastové sáčky, které byly velice eh, dobře přijaty už dříve. Mohli bychom tedy předpokládat, že by se nějak řešila ta otázka těch nebiodegradabilních plastových sáčků to je opravdu důležité. A potom bych chtěla mluvit o půdě, protože to je také velmi vzácný zdroj a velmi důležitý. Můžeme tedy počítat s Dánskem v tom, že odblokuje na radě tu směrnici, která je tak důležitá. A potom, co se týká eh, Rio plus 20, chtěl bych eh, tam ještě navrhnout pár myšlenek, které mi připadají velmi důležité. Jednak otázka přírodních zdrojů, které jsou omezené a které eh, tedy musíme eh, nějakým způsobem řídit, musíme s nimi dobře hospodařit efektivním způsobem. A chtěl bych říct si také z hlediska uznání takového obecného základního lidského práva přístupu, spravedlivého přístupu pro všechny k přírodním zdrojům. A Potom je tady ten druhý koncept, totiž jestli byste v rámci té eh, konference v Riu mohli nějak rozvinout ten koncept eh, společného majetku, společného vlastnictví, což by mělo změnit eh, přístup naší společnosti k opravdové udržitelnosti. Děkuji. Řekli jsme dvě minuty, takže nyní dostane jako poslední tazatelka slovo Jolanta Hybner. Prosím. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Vy jste eh, předložila velice ambiciozní program a já si myslím, že po dánském předsednictví eh, eh, budete mít mezi svými ministerskými přáteli z ostatních zemí ještě méně přátel, protože ten váš ambiciozní program může eh, pro ty, kdo pracují v jiných oblastech, být trošku kontroverzní. Já bych se chtěla soustředit na několik věcí. Jednak eh, zdroje, odpad a voda. Co se týká toho odpadu, tak vy jste mluvila o inovacích, eh, které jsou možné například šetření se zdroji, to je velmi důležité řešení. A vy jste říkala, že toto by mohlo být takovým takovou pohonou silou, silou která nás dostane z krize. Mohla byste upřesnit, o jaké inovace přesně se jedná a jak si představujete to lepší nakládání se zdroji, například s vodou? Obzvláště, když si uvědomíte, že voda je něco velmi důležitého i pro oblast energetiky. Je to e, zdroj, který nám umožňuje získávat energii. A potom ještě další otázka, Nač jste myslela, když jste mluvila o zrušení dotací na látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí? Jen v energetice, nebo to chcete udělat i v ostatních oblastech? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní obdrží slovo paní ministrině a bude mít příležitost odpovědět na vznesené dotazy. Oh, Thank you very much, Mr. President. Eh, děkuji za slovo, vašený pane předsedo, a ráda bych poděkovala za všechno za pane Zebre. Děkuji, děkuji za to uvítání a děkuji rovněž panu Florenci za to, že jste nastínil ty rodinné svazky, všechno vysvětlil, tak eh, a tím, tím už bych se rodinným svazkům nevěnovala, ovšem samozřejmě jsem nesmírně ráda, že jste mě zde uvítali a děkuji, pane Sebre, že jste se zmínil o vodě to je, a o tom, že budeme dneska odpoledne hovořit i na tom dalším fóru o důležitých věcech ve 13.00. Dále. Jak získat finanční nástroje, které budeme potřebovat pro implementaci společné zemědělské politiky, ale zároveň rámcovou směrnici o vodě a program Natura to je zásadní otázka. Je to ovšem velice mm, různorodá problematika, protože každá země má své trošku jiné elementy, jinou situaci, i pokud jde o ochranu oblasti, které spadají pod směrnici Natura, dále je to záležitost eh, hospodaření s vodou a tak dále. My samozřejmě budeme chtít, aby ta revize společné zemědělské politiky byla samozřejmě by šla Eh, tím ekologickým způsobem, zeleným způsobem a zároveň jde o těch 7%, o kterých se zde hovoří. Samozřejmě mm, asi nebudeme chtít pouze výjmout 7% z nějakých malých oblastí, ale řekněme nějakým způsobem větší oblasti nebo na nějaký flexibilnější mechanismus mezi jednotlivými zeměmi, vytvořit takové širší plochy, které výjmeme tímto způsobem. Některé finanční prostředky bychom mohli využít eh, nebo získat i eh, pro oblast biodiverzity. Dále je to GMO, jak vyřešit tu blokující menšinu. Mnoho předsednictví si na tom vylámalo zuby, to je pravda. Ovšem asi by stálo za to se tomu věnovat. Vím, že je to důležité pro parlament, pro komisi, která předložila návrh. Více než 20 zemí chce mít tuto možnost říci ne ehm, pěstování GMO plodin na svém území. Čili je to důležité téma a měli bychom v něm pokračovat. V současné době se snažíme připravit kompromisní návrh, který v podstatě kopíruje ehm, ten návrh, to znamená přistupovat k tomu jednotlivě, podle, jedno, podle, podle produktů, podle těch plodin, to znamená, kdybychom hovořili třeba Dánsko, um, Rakousko, um, Maďarsko um, by, by mohlo požádat uh, ty žadatelé, ty podniky o to, aby výjimuli jejich země uh, z, uh, z toho, z, nebo z, z komercializace těchto produktů a pokud by, tomu, pokud by s tím nesouhlasili, tak by se mohli obrátit na komisi. No, ale je to EFSA, agentura EFSA, nesmíme samozřejmě podkopávat pravomoci agentury EFSA Čili pokud bychom chtěli zakázat pěstování těchto plodin v té které oblasti, tak bychom měli vzít v potaz i stanovisko EFSI. Samozřejmě nemůžeme říkat, že každá země má jiné, jinou problematiku v oblasti veřejného zdraví. Ovšem biodiverzita a environmentální záležitosti jsou nesmírně specifické v jednotlivých zemích a pokud budeme schopni na národní úrovni předložit skutečně jasné Um, logické argumenty, tak by snad bylo možné překonat tu blokující menšinu. Ovšem, mm, pravda je taková, že více než 20 zemí má zájem na tom, aby ten zákaz mohli zavést na národní úrovni, čili je to velice silný argument. Uvidíme, jak se nám to povede. Energetické záležitosti, mm, Martin Didegard eh, zde byl včera, eh, ten, to je spíše jeho pole působnosti. Paní Kalembach, biodiverzita, já už jsem se snažila odpovědět na možnost získání finančních prostředků v rámci ZP a zároveň. Ovšem musíme hledat nové jiné zdroje pro financování. Společně s komisařem jsme pozvali členské státy, ministry na schůzku, kde bychom mohli hovořit o finančních prostředcích, eh, mm, alternativních finančních prostředcích pro diverzitu ještě před eh, schůzkou, přes konferenci COP. Čili ano, inovační mechanismy, mm, nalezení těchto inovačních finančních mechanismů pro podporu biodiverzity i zde v Evropě, to je velice důležité, protože zatím nevíme, jak budeme, budeme financovat cíle z Nagoji. No, je to sedmý akční program Eh, pane Lajnene, já jsem si přečetla vaši zprávu. Sedmý akční program pro životní prostředí. Myslím, že v hlavních bodech ehm, se shodneme kromě implementace stávajícího AKI bychom se měli zabývat i implementací eh, cíly z Nagoya, eh, dále je to eh, adaptace klimatických podmínek, klimatické záležitosti, podpora životního prostředí, účinné využívání strojů, to všechno bychom chtěli začlenit do tohoto sedmého akčního programu a já tomu budu vědovat pozornost. Pan Gebrandy, ano, vy sedíte zde, už vás vidím, děkuji za to, že uznáváte, že je to náš že náš program je ambiciozní. Ano, já jsem si vědomá toho, že zde je takové příjemné mezi vámi, mm, spíše vřelé přivítání, ovšem asi se, že mě čeká, čeká i trošku nepříjemnější, několik nepříjemnějších setkání. Ovšem my prostě musíme říkat, my se politici musíme říkat to, co si myslíme, musíme hledat eh, argumenty, mm, mm, vhodné argumenty a jeden argument pro takový ekologický růst, to je právě to, kde vidíme obrovský potenciál, tržní potenciál pro jednotlivá odvětví, průmysl, nejenom v oblasti účinnosti zdrojů vody, víme, že tam budou opravdu miliardové investice v následujících letech, eh, infrastruktura, vodní infrastruktura, energ- podobně jak tomu je v energetice, čili ano, je to, je to přímo, je to nabílední, proto bychom měli investovat do těchto oblastí. Světová banka, IMF před několika Deny hovořili, prosím, neškrtejte všude, neškrtejte rozpočet všude, zaměřte na investice, zaměřte se na tvorbu růstu, ty, ta zelená eh, ekonomika, tam právě ten růst leží, tam je ten tržní potenciál, kterého bychom měli využít, který by mohl pomoci vyřešit problémy Toto jsou argumenty. Ano, není pouze jedna krize, jsou zde dvě krize a mm, mohli bychom říci, že krize životního prostředí je možná ještě závažnější a pokud nevyřešíme obě dvě, tak se nám budou vracet jak bumerang a podle mého názoru máme veliký potenciál správnými investicemi podpořit růst. Čili toto je ten eh, nový duch, toto je ten svěží vítr, který bych chtěla vnést na půdu rady. Ano, paní Belie, děkuji, už vás vidím. Archuská úmluva. Ano, samozřejmě je to veliké břemeno pro mě, ovšem já vím, že je to, je to problematická oblast, ovšem vašemu parlamentu to leží na srdci. U této Eh, směrnice je obrovská blokující menšina. Já nevím, jestli bych to měla nazvat menšinou na radě. Musíme prostě v naši, naše předsednictví mm, mít určité priority a mm, tak my prostě v to, bych si, bychom si na tom vylámali zuby, podle mě, kdybychom se snažili opravdu um, pokročit v této oblasti, pokud jde o ten přístup ke spravedlnosti a tak dále. Ne, neznamená to, že to není důležitá směrnice. Naopak Dánsko to podporuje, ovšem tam to, ta stanoviska na radě bohužel zatím to není na pořadu dne, nemůžeme v tom asi pokročit, protože prostě musíme eh, naše síly zaměřit na priority, které jsme si určili. zda teda budeme mít UNEO nebo BEO nebo upgradeovat nějak tuto záležitosti. Ano, uvidí, uvidí, uvidíme, zda se nám to povede, uvidíme, zda na tomto eh, poli dosta, dosáhneme nějakého pokroku, zda získáme podporu ze stran dal, dalších eh, aktérů, institucí, které se zabývají otázkou životního prostředí. Samozřejmě můžete, pokra- po, můžete počítat s naším podporou podpora pro zelenou um, ekologickou ekonomiku. Jistě, to už nemusím ani opakovat, to vám mohu slíbit. Pane Florenci, opět organismy GMO. Co udělá německý zemědělec, pokud eh, někde hned u hranic kultivují v Holandsku plodiny GMO. Je to důležité téma, které musíme ponechat otevřené, musíme o něm hovořit, vy jste se o tom správně zmínil, i pokud vyřešíme tu blokující menšinu a teda to mm, uvolňování GMO mechanismu e, tímto způsobem. Samozřejmě tím nevyřešíme ten problém, o kterém jste, o, kterým, o kterém jste se zmínil. Naše první priorita je to, co je e, v této směrnici. Cíle 2020 můj kolega který zabývá energetikou, ten včera byl již mezi vámi, jistě jsem se tomu věnoval. Odkázala bych vás na něj. A pokud jde o účinné využívání strojů, Rio plus 20 bude znamenat, že se rovněž zaměříme na některé oblasti, najít jasné ambice, konkrétní cíle v oblasti energetiky a vody, protože to je právě oblast, kde bychom mohli dosáhnout globální dohody, například úspora vody, cíle v této oblasti, um, zamezit ztrátám vody v našich systémech, bohužel. Zde plítváme vodou, to by mohl být jeden z našich cílů. Inovace, zajištění vodních strojů. právě ten sedmý akční plán EAP byl konkrétní, i pokud jde o zdroje. Například směrnice o ekodesignu, kdybychom měli něco podobného i u zdrojů. To je jedna z možností podívat se na to, zda máme jaké konkrétní cíle, jak některé produkty, řekněme, stáhnout, ehm, tak abychom, řekněme, využili všechny ty produkty. Je velice důležité, abychom v podstatě, eh, jakmile ten, ten, ten produkt splnil svůj cíl, jakmile prostě splnil veškeré eh, úkoly, které jsme od něj očekávali, tak v podstatě je důležité eh, se zabývat i kontakty s jednotlivými výrobci, tak aby ten design odpovídal nebo plnil všechny ty úkoly, které od něho čekáme. Paní Veslun, děkuji za eh, vaše milá slova, endokrinní disruptory, to byla vaše otázka. Ano, je to důležitá záležitost. My se mm, snažíme zabývat i možnou revizi směrnice REACH. Asi to bude obtížné opětovně otevřít tuto problematiku nejenom v důsledku ekonomické krize. Je zde veliký tlak, ehm, dále jsou, ty, ty, jsou to ty látky, které mají negativní dopad na životní prostředí. Jsme tam ambiciozní samozřejmě, ovšem zároveň musíme být realističtí. Ehm, nevíme, zda se na to bude, ovšem je to věc, kterou bychom měli nadále diskutovat, budeme se snažit to začlenit i do sedmého plánu EAP, zdraví, životní prostředí, to je důležitá věc, proto je disruptory, to je právě ta, tato propastní místo, které zatím jsme nepokryli. A pan Prody? Děkuji za váš dotaz. Směrnice, pokud jde o odpad z obalů, tam ještě nemáme konkrétní návrh komise. My bychom chtěli. Samozřejmě to, budeme to považovat za prioritu, pokud tento návrh přijde ještě v průběhu předsednictví. Podpora eh, Dánska pro rámcovou směrnici o půdě. Stejná odpověď jako u Arhuské úmluvy. Tam eh, bychom měli veliké problémy dosáhnout pokroku Prostě musíme být realističtí, tak aby nás prostě, aby mm, to nebyla taková studená sprcha nakonec, čili bohužel tato oblast není na programu dne. Rio plus 20, trochu změna paradigmatu, společné blaho a tak dále. Já jsem si přečetla všechny ty projevy z před 40 let z té konference a je to depresivní, protože byste to mohli přečíst i dneska, kdybych tam v podstatě ty historická data odstranila, tak by nikdo nezjistil, že to bylo něco, co bylo předneseno před 40 lety. Ano, v mnoha oblastech se nám povedlo dosáhnout pokroku, především ta změna filozofie přístupu, přírodní zdroje jakožto společný tak společné blaho, co nemůžeme eh, nadále ničit. Samozřejmě budeme hovořit o všech těchto věcech, jak to měříme, co je aspektem kvality života, co jsou práva, základní lidská práva i v oblasti přírodních zdrojů. A samozřejmě, že politická debata bude velice důležitá, politická schoda či neschoda, a tomu bychom měli věnovat velikou pozornost v rámci této rozpravy. A paní Hibner už vás vidím. A že asi teda nebudu nejpopulárnější ministriní po ukončení předsednictví. My prostě se snažíme propojit různé názory, stanoviska, snažíme se být takovým opravdu otevřeným zprostředkovatelem, nalézt kompromisy. Budeme prostě se snažit, aby ty kompromisy byly co možná nejekologičtější, ovšem eh, podle toho, co bude realisticky zvládnutelné. A inovace, například konkrétní inovace, voda, zdroje, účinné využívání zdrojů. O tom budeme dneska hovořit. I zde byste mohli hrát i vy důležitou roli. Vím, že to berete vážně. Podívejte se na to, jaké jsou zde možnosti aby naše podniky, řekněme, více investovaly do nových technologií, jak stanovit normy, standardy, tak abychom pokročili v oblasti inovací. My například máme vysoké standardy eh, v oblasti body. U nás v Dánsku máme velice velké hráče v oblasti čištění eh, vod a tak dále, čili samozřejmě i otázka eh, hospodaření s vodou, eh, vhodný přístup a tak dále. Já myslím, pane předsedo, že jsem pokryla asi většinu dotazů. Děkuji za tu preciznost. Na žádného kolegu jsme nezapomněli a nyní se tady můžeme pustit do druhého kola otázek. Nejprve položí otázku Karl Schlüter a potom bude následovat Krista Klas, máte dvě minuty. Já pratar svenska istället. Ja. Um, jag vill ta upp hormonstörande ämnen som har varit upp. Děkuji. Dovolte mi, abych se vrátil k jednomu tématu, o kterém jste již hovořila. Řekla jste, že otevření, znovu otevření a revize rýče v tuto chvíli nepřipadá moc v úvahu, ale možná, že by bylo dobré začít různé výzkumy o toxikologii, o kombinovaných efektech různých chemických látek. A já se domnívám, že některé podniky k tomu řekly, že systém nepočítá s tím, že by zveřejnili všechny informace Existují podniky, na které ovšem eh, byly uvaleny eh, peněžní pokuty, pokud se nedrželi pravidel. To znamená, že všechno to musíme brát v úvahu a eh, dále je potřeba přemýšlet o tom seznamu chemických látek, které se budou zveřejňovat. Já si uh, vzpomínám na projev Stuarta Millse před 150 lety, který řekl, že osoby, které jsou bohatší, než je nezbytné, tak, uh, by, tak nemají důvod svůj spotřebu dále zdvojnásobovat. A eh, tito lidé pak podle něj investují pouze do symbolu svého bohatství, je vidět, že naše cíle spočívají i nadále v tom, abychom co možná nejvíce eh, zvyšovali, navyšovali výrobu eh, v nejbohatších zemích. Já si myslím, že bychom měli spíše myslet na přírodu, protože je tu mnoho květin, které kvetou, eh, četná flora a fauna, kterou musíme chránit. Takže bychom se měli zastávat životního prostředí není možné, abychom přihlíželi tomu, jak budou vymírat další živočišné rostlinné druhy, protože eh, ku příkladu divoké květiny na loukách mají i nadále své místo v rámci ekosystému, v rámci zemědělství. Eh, tato, eh, tento projekt je starý 150 let, ale má i nadále plnou, plnou platnost. Takže nejprve Krista Klas a pan Dan pak Dan eh, Děkuji, paní ministrině. Máte tady eh, takový úkol na celý život. Eh, jste velmi mladá, máte toho hodně před sebou a to je dobře. Velmi mě bavilo vás poslouchat, s jakým entuziasmem do toho vstupujete. My už spolu hovoříme delší dobu. Karl Schlüter, Dan Jorgensen. To znamená, že víme, že Eh, Dánsko je zemí, které, která je vždycky pionýrem v oblasti životního prostředí. Otázky, které položila paní Hibner, bych ráda podepsala. Ráda bych totiž upozornila na to, že my musíme Evropu držet pohromadě, musíme uh, se vyhnout tomu, abychom, eh, když se nedokážeme shodnout, spadli do renacionalizování. To je nebezpečný krok a myslím si, že by to eh, bylo eh, velmi závažné. Prosím, pomysleme na společný trh, na vnitřní trh. Rýč, pesticidy, biocidy, to všechno jsou věci, které spadají pod, do kompetence agentury pro chemické látky, do agentury ECHA. A ECHA to je takový náš společný projekt, díky tomu můžeme zaručit zdravé životní prostředí ve všech oblastech. A je tu celá řada otázek, které jsou ještě otevřené a my se musíme na jejich řešení spojit. To znamená, že bych ráda připomněla, že musíme posílit evropské instituce, především agenturu ECHA vy jste zmínila eh, ty endokrinní disruptory, to hormonálně aktivní látky a proto se vás ptám, jestli jste ochutná eh, do toho zahrnout například i antikoncepční pilulky, to znamená léčivé přípravky, protože eh, celá řada látek se z nich potom dostává do vody, to znamená, že to je eh, důležitá eh, oblast. A já vám tady přeji hodně štěstí do vašeho pololetí a mnoho úspěchů. Děkuji paní Klás a nyní Dan Jorgensen. Děkuji. Paní ministrině, eh, je úžasné, že jste mezi nás přišla a mám dvě připomínky a jednu otázku. Tak ta první připomínka v podstatě odpovídá tomu, co už tady říkal kolega. Eh, ty koktejlové efekty a regulace endokrinních disruptorů. Já si myslím, že můžeme udělat toho spoustu, i kromě rýče. Máme spoustu legislativy, včetně rýče, ale máme i spoustu dalších směrnic a textů, kde se zmiňují ty koktejlové efekty, ale také se tam říká, že protože ještě nemáme dost znalostí a metodologii, takže nemůžeme nic dělat a že jakmile jí mít budem, tak něco uděláme. Takže si myslím, že dánské předsednictví by mohlo vyvinout eh, tlak na komisi, aby získali ty znalosti. To je podle mě docela důležité. Potom eh, já jsem zpravodajem parlamentu eh, k otázce, o které jste tu mluvila. Mohu vás ujistit, eh, že my i ostatní stínoví zpravodajové chtějí pracovat na kompromisu. Jak jste říkala, spousta z toho jsou technické věci, ale musíme si také uvědomit, že tam jde hlavně o detaily. A musíme si být jistí, že neuděláme něco, co umožní společnostem, aby se prostě zbavili látek, které už nemůžeme mít na evropském trhu tím, že je prostě odešlou do třetích zemí. To rozhodně ne. A potom, jak si ozelenění SZP, vy už jste o tom mluvila, já jsem se ptala na to tež vaší kolegyně Mete Gierskové včera. Asi jste s ní o tom mluvila, ale přesto bych chtěl položit tu otázku i vám. Hodně nevládních organizací se obává, a já také, že to bude v podstatě jenom takové natření SZP na zeleno, ale nebude to skutečné ozelenění. Takže já bych chtěl vědět, jak přesně to chcete udělat, abychom si byli jistí, že to skutečně povede k nějaké přidané hodnotě, k vyšší ochraně životního prostředí. Mohla byste zmínit, jak budete postupovat? Děkuji. Děkuji a nyní dostane slovo Sofia Marsej Kukovič a potom jo Lajnen. Gospod předsednik. Děkuji, pane předsedo. No, vítám tady mladou paní ministrini. Blahopřeji vám k vašemu programu. Já jsem si jistá, že vaše matka na vás dnes bude velmi hrdá. I Dánsko je jedním z vedoucích států v Evropě v ochraně životního prostředí. Dánsko eh, by mohlo být eh, vzorem Evropě i zbytku světa. A tak doufám, eh, že dojde k nějaké výměně osvědčených praktik, například během vašeho předsednictví, protože si myslím, že vy nám máte v čem jít vzorem. Tímto způsobem bychom mohli podporovat například nová pracovní místa ve středních a malých podnicích, což by jim pomohlo vstupovat na ty velké trhy Číny, Indie, Brazílie a Ruska. To je v současné době v Evropě velmi důležité. A potom v oblasti ekodesignu. Hodláte se ubírat eh, směrem k nějakému silnějšímu nařízení, protože v této chvíli máme nařízení, ale eh, nejsou tam žádné povinnosti. Ve skutečnosti je to celé takové dobrovolné. Takže chcete vytvořit nějaká jasná pravidla eh, pro recyklaci například. A dále, co uděláte, abyste zajistili, abychom v Evropě zase mohli pít vodu z kohoutku a ne kupovanou. Děkuji. Děkuji. Nyní bude mít eh, slovo Jolainen a po něm Kryton Arzenes. Milá Ido nebo milá paní ministrině, i já vám blahopřeji k velmi vydařenému programu, dokonce i konzervativní kolegové eh, vyzdvihují eh, rodinu Aukenových a jejich eh, angažovanost v oblasti životního prostředí. A to něco znamená, to něco dokazuje a já doufám, že to vydrží až po dohlasování o částech tohoto programu, pane Florence. To by bylo samozřejmě dobré a skvělé. Eh, jsem velmi rád, že jste do sedmého akčního programu pro životní prostředí vložila i energetiku, protože příprava ze strany komise je spíš špatná. Eh, komise váhá, jestli na tom vůbec má pracovat a já si myslím, že je potřeba, abychom se, abychom se do toho hodně vkládali jako parlament, jako rada, tak aby to byl velmi dobrý program, který přispěje k udržitelnému rozvoji celé Evropské unie. Musíme se pokusit o syntézu z té strategii Evropa 2020, protože strategie Evropa 2020 tady prostě existuje a je to přesně tak, jak jste řekla. Je to zastřežující program pro všechny cestovní mapy, reformy, strategie, máme tady reformu SZP, společné politiky rybolovu, cestovní mapa k nízkouhlíkové Evropě, eh, cestovní mapa pro, nebo vedoucí k uži, u, činnému používání zdrojů a tak dále. My potřebujeme, aby všechny tyto programy byly eh, konkrétní, zaměřená akce. Nejde pouze o to, abychom vytvářeli další dokumenty, další papíry, ale jde o to, abychom stanovili jasné cíle pro rok 2020 a abychom dále předložili i vizi do roku 2050. Toto všechno musí být velmi konkrétní, tak abychom na tom mohli stavět, abychom to mohli uvést do praxe ve skutek. Já si myslím, že bychom se měli eh, věnovat i tomu nedostatečnému provádění naší legislativy. O tom deficitu eh, je tady často řeč. Já si myslím, že bychom tady měli eh, se tomu skutečně věnovat. Pan Gerbrandy hovořil o e, ledničce, která e, tedy bude následovat v radě. Já si myslím, že šéfové Evropské unie by se měli, e, by se měli tedy, že by se tím měli zabývat šéfové státu a vlád EU, ne pouze rezortní ministři. Dobře, děkuji pane Leinen a nyní bude následovat Kryton Arsenis a potom Satu Hasi. Děkuji, pane předsedo a paní ministrině, velmi vítejte v našem výboru. Jsem velmi rád, že tato funkce je zastávána mladou a očividně velmi schopnou osobou. Vy do toho vnášíte sama sebe. Nic nehrajete. Nesnažíte se pouze eh, napodobovat eh, jiné klasické politiky a to je velmi skvělé. Dovolte mi, abych se věnoval strategii Rio plus 20. To je nepochybně eh, priorita vašeho předsednictví, je to něco, co máte pevně v ruce. Eh, zorganizovali jste konferenci, to je velmi důležité a je to také eh, šance, abychom to podepsali, abyste toho dosáhli, takže ukažte, co umíte. Je to samozřejmě velmi náročná konference, ale myslím si, že se nám může podařit dosáhnout něčeho konkrétního. musíme eh, se posunout od HDP, musíme to vnést do veřejné uh, diskuze, diskutovat o tom, protože je jednoznačné, že HDP je jedním ze základních problémů nebo z těch příčin našich celosvětových problémů. Máme o tom zatím pouze málo naformulováno, ale doufám, že eh, brzy se k tomu začne diskutovat první jednání eh, v New Yorku, určitě eh, vstoupí do toho následného návrhu. Je to jedna otázka, kterou eh, zmínili ostatní, a sice sice konkrétní oblasti, které můžeme použít jako indikátor pro ten nový indikátor, který nebude HDP. Takže Mm, prosím, abyste se tomu spolu s vašimi poradci věnovali a je to něco, čemu, eh, co bude EU určitě podporovat. Děkuji. Děkuji, kretone A nyní Satu Hasi. Thank you. Uh, eh, on... Eh, Děkuji. Vážená paní ministrině, bylo velmi příjemné poslouchat váš projev. Potěšilo mě, že jste také mluvila o té směrnici eh, pro síru v mořích. Eh, to je jedna z věcí, na kterých lektoránské předsednictví také pracovat, to je dobře. Na radě se probírá spousta dalších otázek, které se váží jak na eh, politiku klimatu, tak na další aspekty environmentální politiky. Jedna z nich jsou biopaliva, respektive Eh, kritéria udržitelnosti pro biopaliva a pro biomasu. Víme, že jsou obavy, co se týká uhlíkové rovnováhy eh, v lesích kvůli produkci biopaliv, ale víme také, že existují velké obavy eh, týkající se dopadu biopaliv a biomasy na biodiverzitu. Takže já bych se vás chtěla zeptat, zda se dánské předsednictví hodlá angažovat eh, v tom, abychom sestavili ta kritéria udržitelnosti pro biomasu a biopaliva, abychom zajistili, že jejich produkcí nebudeme poškozovat půdu v lesích a že nebudeme poškozovat ani biodiverzitu. Děkuji. Děkujeme za tu hasy a nyní Jánoš Áder. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, vy jste ve svém úvodu zmínila, že se musíme postarat o to, abychom změnili směrnici SEVESO 3 což, jsou, což je jedna ze čtyř hlavních priorit, které máte. Snažíte se tady o schodu v prvním čtení, která se nepodařila za polského předsednictví. Politické strany, které jsou zastoupeny v tomto parlamentu, tento cíl sdílejí. Nicméně máme pocit, že ty věci se nevyvíjejí úplně bez problému a rád bych vás upozornil na to, že při vyjednávání existoval kompromis, který je možno formulovat zhruba takto. Úroveň bezpečnosti se nesmí snížit. Ve srovnání s dosavadní právní úpravou. Nicméně na tomto pozadí se k nám dostávají varující zprávy z Rady, pokud jde o oblast použití, protože právě oblast použití by se měla změnit a určité věci, například eh, inhalace, vstup dýchacími cestami by měla být eh, vyjmuta z oblasti působnosti. A já bych chtěl především to, abychom dosáhli eh, schody v prvním čtení. Příslušní experti, kteří jsou přítomni, ale taky já jako zpravodaj, se postaráme o to, abychom tedy co možná nejdříve vyřešili otevřené otázky a s tím spojené spory, ale eh, prosím, vyzývám vás, aby rada dbala na to, že ten kompromis eh, by mohl být velmi křehký a eh, prosím, zachovejte ho do konce, tak abychom skutečně dosáhli dohody v prvním čtení. To je to nejdůležitější. Děkuji, děkuji, pane kolego. A já jsem si dovolil se sám zapojit psát na seznam řečníků jako poslední eh, poslanec. My jsme při diskuzi o klimatickém balíčku hovořili o biomase. To znamená, že biomasa musí být eh, generována eh, trvale, to je tady konsenzus, na tom se můžeme všichni shodnout. Ve členských státech mm, zuří boj o plochy. Kolegové, kteří zodpovídají za zemědělství, to vidí. I vaše kolegyně, se kterou jsme eh, hovořili včera, o tom hovořila. A já si myslím, že musíme eh, ještě jednou definovat, jakým způsobem je eh, možná, možné nejlépe vytvářet biomasu. Hovořili jsme také o kontrole a kvalitě potravin. Otázka zní, jestli můžeme spočítat s vaší podporou, pokud bychom eh, přijali takovou iniciativu tady v parlamentu. Komise zatím není tak daleko. Otázka tedy zní, jestli se nám tedy dostane eh, přijetí v rámci Evropské unie, pokud jde o eh, biomasu. My chceme tedy posílit význam biomase, z části chceme zpřísnit kritéria a chceme také trochu minimalizovat nebo snížit eh, boj mezi jednotlivými sektory. Pokud jde o bioplyn, tak eh, je to tak, že eh, sektor, který produkuje mléko, je trochu v konkurenci se sektorem, který vytváří biomasu. To znamená, že já se vás ptám, jak byste se postavili k tomu, kdyby v parlamentu vznikla iniciativa, která by volala potom, abychom zpřísnili kritéria udržitelnosti. Jestli byste s tím souhlasila, jestli byste našla podporu v radě, tak abychom mohli eh, za, eh, zapříčinit určitou změnu klimatu v této věci. Dobře, tím jsme tady ukončili i druhé kolo otázek. Paní ministrině, nyní máte slovo, abyste mohla na všechny ty otázky odpovědět. My se velmi těšíme na to, co nám řeknete. Děkuji. Tak nejdříve pan eh, Schlöter, eh, co se týká těch endokrinních disruptorů, tak já si myslím, eh, že jste poukázal na některé důležité oblasti, ve kterých můžeme jednat už teď. A myslím si, že je tam také často ta situace, kdy vlastně o ničem neslyšíme, tak si myslíme, že nemusíme nic dělat. Ovšem, pokud chceme nějakou konkrétní strategii, musíme to řešit. Ovšem v té otázce zdrojů je to vždy o prioritách. Jenomže je pravda, že tohle je na agendě pro chemikálie a myslím, že jedna z nejvýraznějších věcí, které můžeme udělat, je skutečně tlačit na to, abychom dostali ty různé informace o jednotlivých chemických látkách, aby byly provedeny testy, abychom měli dost znalostí e, pro to, abychom mohli začít jednat. Protože některé členské státy vydávají určité zákazy na vlastní úrovni, žádají pak zákazy na evropské úrovni. Vidíme také některé státy, které mají ty podklady, e, které nakonec vedou k tomu, že je třeba nějaké látky e, zakázat i v Evropě. Takže já si myslím, že parlament a my jako národní státy můžeme e, v podstatě udělat to, že přineseme všechny ty informace, aby se to nějak spustilo a nemusíme znovu spustit diskuzi o rýči. Souhlasím s vámi. A pak eh, děkuji eh, za ten eh, citát Johna Stuarta Milla, obzvláště ve švédštině to bylo opravdu moc hezké. Já myslím, že máte pravdu, je to velká diskuze. Ta stará definice ekonomiky byla v podstatě hospodaření s vzácnými zdroji a pak jsme v určité chvíli zapomněli na to vzácné a prostě začali nakládat se zdroji. A myslím, že realita nás velmi brzy přinutí a zase si uvědomit, že ty zdroje jsou vzácné. Já si nemyslím, že jsem mladá nebo naivní nebo idealistická, když mluvím o efektivním využívání zdrojů. Já se považuji za realistku. A když se podíváte na zprávu institutu McKinsey, myslím, že někteří z vás ji znají, vyšla v prosinci, tak je zjevné, že 7 miliard lidí, skoro 9 miliard lidí, z toho 2 až 3 miliardy lidí eh, budou eh, střední třída, eh, kterou budou, kteří budou chtít stejný životní styl jako tady na západě, což bude velký tlak na ty přírodní zdroje. Vidíme, že ceny se zvedají, ceny vylétnou strašně vysoko nahoru, takže je dobré být realističtí a snažit se už teď něco dělat, aby to potom nebyl takový šok. Abychom si byli jistí, že až to nastane, budeme mít dost zdrojů pro nás i pro budoucí generace. Bude to lepší, než čekat, až dojde ke katastrofě. Takže já s tímto souhlasím, i když vím, že ta situace někdy vypadá zoufale. A ještě paní Klás, já vám děkuji, já souhlasím s vámi, je to skutečně program na celý život. Ale je to také program, který musíte vnímat jako program na celý život. A myslím si, že práce politiků, jakožto našeho předsednictví, vás, jakožto parlamentu, je pochopit, jak provést ten přechod. A musíme věřit tomu, že to je možné. Že je možné nastolit situaci, která bude prospěšná pro všechny, ukázat, že v ochraně životního prostředí nejde jen o nějaké zákazy neustále, ale že je tam také spousta možností a že v environmentální politice jde o to vyřešit několik věcí jednou ranou vždy to je ta inteligentní legislativa. Takže já myslím, že eh, o to jde eh, v těch eh, pokynech. Musíme mít nějaký společný směr, i když nám třeba bude či, trvat celý život, než se nám podaří provést ten přechod. A důležité také, jak jste říkala, aby Evropa zůstala sjednocená. Tohle opravdu není čas na nějaké další rozpory. Takže musíme sloučit tyto dvě věci. Naše předsednictví na jedné straně by mělo vydávat určité pokyny, co se týká environmentální politiky, ale zároveň musíme být realističtí a vidět, kde na radě můžeme najít kompromis, abychom lidi nerozdělovali, ale snažili se je naopak sjednocovat. A to je důležitá role nás, jakožto předsednictví. A bude muset vyvážit tyto dva prvky. Nebude to snadné, ale myslím, že se nám to podaří. Pan Jorgensen jste mluvil o tom koktejlovém efektu a správně jste říkal, že potřebujeme ty znalosti, abychom na to mohli zapracovat. Ano, potom také jsem mluvil že, eh, o tom, eh, že nová verze toho nařízení TVIK eh, nebude vůbec snadná, že je nebezpečné to znovu otvírat. Ano, souhlasím. A teď reforma SZP. Chceme zajistit opravdové ozelenění SZP. A chceme, aby jak pilíř 1, tak pilíř 2 eh, k tomuto přispěli jak nástroji, tak eh, financováním. Takže to bude věc, na kterou se chceme zaměřit, abychom zajistili, že ty peníze skutečně k dispozici budou. A myslíme si, že je třeba mm, flexibility mezi těmi dvěma pilíři a měli bychom být schopni se rozhodnout každý rok, eh, zda chceme eh, používat i jiné financování. To je jedna z věcí, na kterých musíme pracovat, ale naprosto s vámi souhlasím. Nechceme eh, to jen natřít na zeleno zvenku. To nebude k ničemu, bude lepší říci, eh, prostě to nejde, nepodařilo se nám to, pokud to nepůjde. Ale opravdu se budeme snažit. děkuji za vaše laskavá slova. Velmi mě to potěšilo. Um, výměna osvědčených praktik, to je skutečně jedna z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat. Já teď nevím, kam to přesně do toho programu zapracovat, ale budu na to pamatovat. Podívám se, jestli dojde k nějakým možnostem. Vím, že třeba v oblasti vodohospodářství tam se nám eh, toto daří, budeme mít eh, zasedání se skupinou provodu, budu tam také mluvit trošku o tom, co děláme v Dánsku, ale souhlasím s vámi, že důležité je brát to pozitivně a ukázat, že ta transformace je možná, že jsme to už třeba někde dokázali. A jestli máte nějaké návrhy, tak mi prosím dejte vědět, já bych to velmi ocenila. Eco Design. To prostě musí být nařízení, má-li to fungovat. Ale v této chvíli nemůžu mluvit o žádných technických detailech samozřejmě. Hm, já to mám ještě v hlavě. Nemám to ještě dost srovnané, jsem si jistá, že někdo už možná ano, ale já zatím toho moc konkrétně o tom nevím. Jak to zařídit, aby lidé mohli pít vodu z kohoutku? No, my v Dánsku velmi chráníme naší podzemní vodu. To je jeden ze způsobů, jak přimět lidi si vážit vody z kohoutku. Ale já jsem si jistá, že spousta dobré vody i jinde, i když musí být čištěna. Ale já myslím, že to je skutečně eh, takové duševní nastavení, jak přimět lidi pít vodu z kohoutku. A teď pan Leinen. Máte pravdu, k tomu sedmému EAP nebylo vůbec snadné udržet tlak na komisi, aby skutečně eh, přednesli ten sedmý akční program. Myslím, že vaše zpráva byla proto velmi důležitá. Je dobré, že se teď mohu vrátit na radu a na komisi a říci, že parlament si skutečně přeje sedmý EAP, že chce, aby byl ambiciozní, aby tam byl takový ten holistický přístup, o kterém jste mluvil, takže já vám děkuji za ten tlak, já ho předám dál. Ale budeme se snažit eh, této věci sestavit nějaké závěry rady v červnu a myslím, že teď máme dost času na to, jak eh, se specificky podívat na ty jednotlivé oblasti. ale asi nebudeme mít žádný program už od července. A také jste velmi správně říkali, jak přimět eh, ty nejvyšší představitele, aby o tomhle mluvili na Evropském summitu. Samozřejmě je tam velká možnost pro růst. Potom budeme mít na summitu také diskuzi o tom Riu plus 20, to je také velká možnost, kdyby to dámské předsednictví mohlo nadhodit, ale jsem si jistá, že se nám ukáží i jiné možnosti. Já se na to rozhodně budu soustředit. Na radě o tom často mluvíme, že chceme, aby o tom jednali i jiní ministři, zvláště ministři hospodářství. Pan Arsenis? Já vám děkuji také za vaše láskavá slova a že jste zdůraznil důležitost eh, té konference v Riu. Já jsem si jistá, že za pár dní už budeme vědět, co se děje. Evropská unie eh, k tomu výrazně přispěla vy jste to říkal, ale myslím, že i my musíme být trošku specifičtější, takže se pokusíme k tomu také sestavit eh, závěry rady. A potom ještě k EHP, e to by bylo opravdu zajímavé, kdybyste nám předal další informace. Paní Hasi, síra v mořích, ano, já se těším na spolupráci s vámi. Mm, velmi mě toto téma zajímá a potom ta kritéria pro produkci biopaliv. To ve skutečnosti není moje práce, ovšem my jako ministři pro životní prostředí eh, musíme informovat ty ministry, kteří se danou oblastí zabývají. Takže já si myslím, že je důležité sestavit přísná kritéria, která zajistí, že nevyřešíme jeden problém tím, že vytvoříme tři další. Možná, že vyřešíme problém paliv eh, nebo krmiva pro zvířata, jenomže pokud tím zničíme lesy, no tak tak to moc nepomůže. Opravdu musíme najít nějaký způsob, jak tyto potíže řešit. A rozhodně to zdůrazním i mým kolegům. Pan Ade, vy jste mluvil o Seveso 3. Já si myslím, že je důležité, jak jste správně říkal, že ten současný kompromis je skutečně jen kompromis a že není možné už ho moc měnit. Také si velmi uvědomujeme ten rozsah působnosti toho kompromisu a rozhodně bychom nechtěli snižovat ochranu evropských občanů. Až tedy přejdeme k Seveso 3. Tím si můžete být jist. Ovšem, pokud tam něco dáte, tak něco zmizí, to je vždycky složitá diskuze. Je to také velmi technická složka, ale to, co jste říkal, je pravda, je to velmi důležité, musíme si dát pozor, protože je to křehký kompromis. No, myslím, že jsem zodpověděla všechny otázky. Děkuji, paní ministrině. Paní Ido Auken, bylo to skutečně perfektní, vaše odpovědi byly perfektní. Vyjádřila jste se ke všemu. Mohu pouze konstatovat, že oči září, oči jsou plné jistřiček naděje. To znamená, že to bude velmi náročné pro zbývajících 26 kolegů v radě, protože vy díky čerstvému větru byste se tam mohla postarat o změnu klimatu a že navzdory je důležité tedy, že navzdory finanční, hospodářské, dluhové krizi dokážeme přepnout směrem k novému hospodářství, udržitelné ekonomice. Máme k tomu konkrétní e, návrhy na programu, například udržitelná politika rybolovu, udržitelná politika zemědělství a já jsem především já jsem pracoval především v této oblasti a proto víme, že díky udržitelnému hospodářství můžeme eh, vydělávat peníze, vytvářet nové, nová pracovní místa, v mém volebním okrsku bylo vytvořeno díky udržitelnému hospodářství více než 50 tisíc pracovních míst, to znamená, že to je ta správná cesta. Já vám velmi srdečně děkuji, bylo eh, nám ctí naslouchat vám i vašim kolegyním, především, protože kolegyně byly ve většině a doufám, že dánské předsednictví bude úspěšné. Já už jsem řekl eh, to samé kolegyni, která zodpovídá za zdravotnictví. Setkali jste se dnes s koalicí ochotných. Někdy tady eh, mizí hranice mezi jednotlivými politickými stranami, to znamená, že tu určitě máte vhodného partnera pro vaše plány a já vám přeji do nadcházejících šesti měsíců mnoho úspěchů a později samozřejmě taky. Eh, Jméno Auken je znamením a symbolem kvality, takže děkujeme a všechno dobré.